Yeah. Colleagues, uh, we have a topic. Kolegové, máme zde aktuální téma situace v Nigerii a já bych rád přivítal kardinála Juna Olo Runfeimia Onayekana, římskokatolického arcibiskupa města Abuji. Vaše eminence, vaše Země Nigérie je sedmou nejlidatější zemí světa. Historicky tato země prožila několik eh, násilných konfliktů z politických, náboženských, etnických důvodů, z důvodu boje o přístup k zásobám ropy v, deltě, v deltě Nigeru. Jsou tam eh, různé skupiny na severu, islamistické, fundamentalistické, které ohrožují svobodu země. Ústava zajišťuje svobodu vyznání, nicméně na severu muslimové zavedli šariu pro trestní případy. Spekuluje se o spojení s militantními islámskými skupinami na severu Nigérie a Al-Qaidou. Nigérie byla kritizována za porušování lidských práv, včetně mimosoudních vražd, a byla vyzvána k tomu, aby řešila problémy na severu, například nezaměstnanost, chudobu a nedostatečný rozvoj. Politické klima Před volbami v roce 2015 se už vyznačuje napětím a rozpory mezi severem a jihem. Kromě toho jsou zde i vnitřní problémy vládnoucí demokratické lidové strany. Vaše návštěva a výměna názorů s vámi, vaše eminence, je příležitost, jak lépe pochopit situaci v Nigerii a také vaše očekávání ohledně budoucnosti vaší země. Ještě jednou vám děkuji za vaši přítomnost a čekáme na vaše názory. Thank you very much, chairman of... Děkuji, pane předsedo tohoto schromáždění. Především musím poděkovat těm, kteří mě umožnili přijít sem do tohoto prestižního schromáždění. Děkuji také za podporu komise. Chci poděkovat tomuto výboru za to, že si našel čas, aby mě pozval a aby si mne vyslechl. Nejsem si nevědom faktu, že Evropská unie jako celek A členské státy mají své zdroje informací o mé zemi Nigérii a musím říci, že to stručné schnutí, které jste právě přečetl, velmi jasně ukazuje, že jste dobře informován o záležitostech a perspektivách v mé zemi. A to mě dává odvahu k tomu, abych šel více do hloubky. Evropská unie má zastoupení v Abuji v mé zemi. Já jsem měl příležitost se s nimi potkat a vím, že vám určitě předávají informace na oficiální úrovni. Víme také, jaká média pokrývají Nigérii. I když litujeme že světová média se většinou, když informují o naší zemi, zaměřují pouze na naše problémy a neříkají vůbec nic o tom úsilí, které vynakládáme na řešení těchto problémů. Ve světle toho, co jsem právě řekl, bych eh, rád v rámci těch sedmi či deseti minut, které jsem dostal k dispozici, představil stanovisko náboženské vedoucí osobnosti, arcibiskupa, který žije v Nigerii, v Nigerii už velmi dlouho, je součástí našeho boje a našeho úsilí přizpůsobit se těm neustále se měnícím okolnostem a výzvám, které před naší zemí stojí. Znovu bych rád řekl, že Nigérie je nábožensky různorodá. Říká se, že na národní úrovni je polovina populace muslimská, polovina křesťanská. Nicméně není to rovnoměrně rozloženo po našem území. Důvod je, že některé oblasti jsou převážně křesťanské a jiné převážně muslimské. Ale nemáme žádné území, kde by nebyla zastoupena obě náboženství. To znamená, že Nigérie je islámsko-křesťanstvím, křesťanským společenstvím a takto společně žijeme už dlouho a žijeme tak i dnes. Dostanu se k otázce islámského terorismu, o kterém všichni určitě velmi dobře víte a leží vám na srdci stejně jako mě. Naše země je složitá. Připomenu mýtus o slepém muži, který o třech slepých mužích, kteří přišli ke slonovi a každý se dotkl jiné části toho slona a měl z toho jiné vnímání, jinou představu. A to tež platí o naší zemi. Když navštívíte naši zemi, záleží na tom, do jaké části přijedete a uděláte si jiný obrázek. I přes tato různá vnímání máme pocit, že ty dvě hlavní výzvy, které před námi stojí, je na jedné straně korupce a nedostatek bezpečnosti na straně druhé. To nejsou žádné novinky, nicméně jsou to věci, které jsou dnes pro nás mimořádně důležité. A jsou to samozřejmě otázky vyplývající ze zprávy a vládnutí. Protože vedení se musí ještě usadit a prokázat své schopnosti. Pokud je o korupci, je velmi dobře známo, že v mé zemi dochází velmi často ke korupci úředníků a často takováto korupce není trestána. Protože často není považována za protizákonnou. Hovoříme o tom i na úrovni vlády. Vláda vynakládá síly na to, aby bojovala proti korupci, nicméně je třeba řešit tyto problémy už u kořene. My jako představitelé církve děláme, co je v našich silách, protože víme, že korupce má také duchovní a morální rozměr, který vyžaduje naši účast. Je těžké posoudit, zda naše úsilí přináší nějaké ovoce. Nedostatečná bezpečnost. Stejně jako v jiných zemích eh, jsou konflikty i Evropa. Má svou historii konfliktu v průběhu staletí. My jsme měli etnické konflikty v naší zemi, ještě před koloniálním obdobím, v době, kdy kmeny bojovaly proti jiným kmenům a to pokračovalo v podstatě až dodnes, trochu v jiné formě. Máme násilí zločineckých skupin, které často není náležitě řešeno, řešeno. například ozbrojené loupeže. Jsme si vědomi také náboženských konfliktů, kdy vyznavači jednoho náboženství někdy působí krvavé konflikty. Nicméně tyto konflikty v minulosti nebyly čistě náboženské, ale jak už jsem říkal, pane předsedo, velmi často byly výsledkem manipulace náboženských identit ze strany těch, eh, kdo mají své důvody pro to, že chtějí postavit jednu stranu proti druhé. Je to také situace, kdy etnické rozdíly se překrývají s rozdíly náboženskými. Takže spory mezi kmeny mohou přerůst eh, ve spory mezi muslimy a křesťany a to se tak odehrává i dnes. Samozřejmě náboženství je velmi silnou realitou. Může být ve službách dobré, pokud je dobře použito, ale může být také nástrojem zla, když je použito nenáležitě. A úkolem náboženských představitelů v Nigerii je být eh, zodpovědný za to, že všichni budou mít eh, možnost eh, vyznávat eh, svou víru a náboženství se tak stane součástí řešení a nebude zdrojem problému nebo příčinou problému. A teď jsem se chtěl dostat eh, k případu islámských teroristů, islámských teroristických aktivit, především na severu, v severovýchodní části Nigérie. Šíří se to však i do ostatních částí země. Musím říci, že tento jev nás v naší zemi překvapil. Protože přenesl problém náboženského konfliktu na jinou úroveň sebevražedné bomby, zabíjení bez rozdílu. A nejhorší ze všeho je to, že na jedné straně skupina prohlašuje, že je, nebo tyto skupiny prohlašují, že jsou muslimové a jim, jejich cílem je dosáhnout toho, aby celá Nigerie se stala muslimskou zemí a na druhé straně to, že se zaměřují na křesťany a na křesťanské zájmy zcela nepřeměřeným způsobem. A výsledkem je, že vyvinuli velký tlak na křehkou rovnováhu dobrých vztahů mezi křesťany a muslimy v mé zemi. Ta výzva, která před námi teď stojí, je udělat vše, co bude v našich silách, abychom potlačili aktivity této skupiny, aby přestala zabíjet nevinné lidi a zároveň upevnit své úsilí vytvořit stát, který nemá jinou možnost, eh, než aby všichni jeho obyvatele žili společně. Já žádnou jinou možnost nevidím, protože není možné, aby třeba křesťané převzali celou Nigérii a není ani představitelné, aby muslimové převzali celou Nigérii. Takže vidíte, že jsme odsouzeni k tomu, abychom spolužili, ale nejde jen o to, že jsme k tomu odsouzeni. Můžeme to vnímat také pozitivně, může to být přínosný způsob, že příslušníci různých vyznání budou sdílet jeden stát, budou se navzájem obohacovat a budou sdílet eh, své hodnoty i ty výzvy, kterým všichni musíme čelit. V některých eh, oblastech na severu, jak zde právě zaznělo, politici nějak eh, dospěli do situace, že prohlubují, vyostřují rozdíly mezi našimi náboženskými vyznáními když zavedli legální, nebo tedy zákon šaria. A to je proti naší ústavě, jak zde bylo na začátku zmíněno. Naše ústava nezavádí žádné státní náboženství. A v tomto smyslu probíhá diskuse. Řekl jsem, že nás tato skupina zaskočila. Zaskočila také vládu. Vládě trvalo dva roky, než eh, pochopila, jak přistupovat eh, k této skupině vykořeněných a velmi rozhodnutých lidí, kteří zabíjejí nigerijské občany. Odpověď možná někdy nebyla tak efektivní, jak by se dalo očekávat. A ta obvinění, která zazněla, jsou možná do určité míry pravdivá, pokud jde o tvrdé zásahy vlády, ale musíme pochopit, v jaké situaci jsme. Předtím, než jsem odjel, tak došlo k velkému střetu mezi touto skupinou a vládními jednotkami. Nicméně tato skupina obsadila jednu vesnici a použila obyvatele vesnice jako živé štíty a byla to opravdová tragédie. Více než 100 lidí přišlo o život a mě to znepokojuje. Nejen jako křesťanského představitele, který si je vědom toho, že křesťané jsou často vytlačováni ze svých domovů, musí odcházet jinam, ale trápí mě to stejně jako Nigerijce, protože každý nigerijský život je pro mě cenný. Byl jsem požádán, abych také hovořil o tom, jakou naději vidím do budoucna. Jsem pevně přesvědčen, že máme dost důvodu k tomu, abychom věřili, že pokud uděláme ty správné věci a vynaložíme náležité úsilí, tak nakonec se obnovíme rozumnou a dobrou vládu a mírové ovzduší v naší zemi, aby ty bohaté lidské a přírodní zdroje v naší země mohly být konečně použity pro rozvoj našeho státu, naší země, abychom mohli postupovat vpřed rychleji, než je tomu v současné době. A já si myslím, že je možné toho dosáhnout. Nejen přes rozdíly mezi kmeny, etnickými skupinami a náboženstvím, ale právě kvůli těmto rozdílům, ze kterých se mohou stát zdroje, které mohou být sami o sobě přínosem. Doufám, že Evropská unie bude i nadále usilovat v pokračování tohoto dialogu, který jsme zahájili s jinými náboženskými skupinami v naší zemi, protože obvykle nemáme příležitost eh, setkat se s vašimi lidmi doma, protože možná jejich mandát eh, nepokrývá jednání s náboženskými skupinami. Pokud ne, tak by bylo dobré, kdybyste tam tento mandát přijali, přidali, abyste si vyslechli také názory z jiné perspektivy. A na závěr bych rád řekl, že jak Evropská unie, tak i celá řada jejich členských států individuálně prokázala velký zájem o naši zemi a přispěli jste jak už finančně, tak i jinak. A to by mělo pokračovat i do budoucna. Nicméně doufám, že se vytvoří příležitosti k tomu, aby se poslali zdroje i jiným skupinám, aby bylo možné budovat naše zemi na základě našich vlastních znalostí a zkušeností, které vyplývají z toho našeho spolužití v naší krásné zemi Nigerii. To je z mé strany vše. Pokud máte nějaké specifické otázky, tak vám dám prostor, protože já bych jinak mohl o své zemi hovořit eh, dvě hodiny. Bůh vám všem žehnej. Děkuji. Grazie molte. Děkuji. Mám na svém seznamu pět řečníků. Nejdříve pan Belder. Máte slovo. Eminentie, hartelijk dank voor uw... Eh, Děkuji, pane předsedo, vážený pane kardinále. Vážené, děkuji mnohokrát za vaše skvělé informativní úvodní informace. Zde v Evropském parlamentu. Možná je to náhoda, ale včera odpoledne jsem hovořil s kolegyní Doc. A Šlo nám o to, že chceme, e, měli jsme zde oběti toho bezvudného násilí na severo východě Nigérie. Tam došlo k strašlivému masakru, kde se obětí náboženského násilí, zejména se to právě týkalo teroristy z Boko Haramu, stalo 100 tisíce nigerijských obyvatel. Já sám pocházím z Nizozemska a chci říci, že církevní organizace v Nizozemsku se zabývají vývojem ve vaší zemi a zejména situací křesťanů v Nigerii. Mám několik otázek, které vycházejí z toho, co jsem se včera dozvěděl na tom slyšení o pronásledování křesťanů na severovýchodě Nigérie, protože si myslím, že skutečně můžeme hovořit o pronásledování. Hovořil jste e, o dvou negativních fenomenech ve své zemi. Za prvé korupce a dále nejistota a náboženské násilí. Hovořil jste rovněž o bezstresnosti. Včera na slyšení jsme získali dojem, že v Nigerii panuje naprostná beztrestnost, co se týče eh, násilí páchaném na křesťanech eh, na, eh, v severovýchodní Nigerii. A já se chci zeptat, vy jste vysoký reprezentant katolické organizace ve své zemi. Máte politický vliv, mohl byste nějak s tím způsobem se pokusit zastavit tuto vlnu náboženského násilí a přesto o beztrestnosti pachatelů. Co se děje, když jsou pachatele zadrženi, pak jsou i hned znovu puštěni na svobodu? A křesťané včera, a byli to velice dobře informovaní eh, hovořili o tom, že samotný vládní aparát je infiltrován eh, příznivci sekty Boko Haram. Takže v takovém případě samozřejmě není možná, eh, aby vláda jasně zakročila proti této organizaci. Proto se tedy ptám, je možné, aby vláda nějakým způsobem zastavila náboženské násilí a další věc. Zdá se, že vláda a 26 velice vysoce postavených reprezentantů nigerické politické scény připravuje amnestii pro bojovníky Boko Haramu a tak se snaží zastavit boje. Jakým, jaký postoj k tomu zaujímáte? A ještě jednou mnohokrát děkuji, pan Kelam. Vaše eminence, my se velmi vážíme informací, které jste nám poskytl o situaci v Nigerii. A já si myslím, že bychom se měli uvědomovat tragickou skutečnost, že za těch posledních 30 let přišlo o život eh, aspoň 40 tisíc lidí, eh, zejména z náboženských důvodů. Jenom když se podíváme na statistiky za poslední rok, tak například 38 lidí bylo zabito v Kaduně v loňském dubnu. 29. října přišlo o život 50 eh, lidí během mše a stovky byly zraněny. Čili to vypadá, že v Nigérii během jednoho roku dojde k tolika masakrům, jako byl ten bostonský minulý týden. A my o tom přitom víme velmi málo, což je nepokojící. A co se týče Boko Haram, víme, že to je skupina, která už funguje více než 10 let. Kdo je vlastně podporuje? jak mohli získat tak velký vliv a provádět toto náboženské čištění, nebo náboženské čistky, jestli to tak můžu nazvat. A jak si myslíte, že by eh, různá náboženství mohly v Nigérii mírově spolužít? Eh, dále se se zmiňoval o korupci a o jakési obecné atmosféře beztrestnosti. Takže se chci zeptat, jak bychom my společně mohli eh, zlepšit právní stát a mm, systém vlády v Nigerii. Co s tím tedy můžeme dělat? Děkuji. Paní Gomeš. Um, your eminence, I'd like, uh... Vaše eminence, já bych vám také chtěla poděkovat za to, že jste mezi nás přišel abyste podal svědectví o obtížné situaci ve vaší zemi. Moje otázky jsou následující. Boko Haram. Myslíte si, že toto je čistě domácí eh, teroristická skupina? A chci se zeptat podobně jako můj kolega, kdo je vlastně podporuje, od koho dostávají finance? Zvenčí, víte od koho? <clears throat> Oni tvrdí, že jsou spojeně s al qaidou ale dokážete vystopovat nějaké spojení s nějakým státem, zejména mi jde o finanční podporu. A jsou eh, nějakým způsobem spojeni s dalšími formami organizovaného zločinu, pašování drog, eh, zbraní, a tak dále. Jak eh, bychom vůbec mohli pomoci? Jak bychom mohli ve vaší zemi uplatnit náš vliv? Myslíte si, že Evropská unie je dostatečně slyšet, když žádá, aby se úřady chovaly jiným způsobem? Vy jste naši partneři, víme, že máme závazky podle dohody z Kotonu. Dokonce Evropská unie posílá různé vojenské mise společně s Africkou unii. Takže se ptám, jestli bychom měli být důraznější v našich prohlášeních, nebo měli bychom lépe spolupracovat, budování kapacit, abychom vyřešili problém korupce a beztrestnosti. Nebo jde o to, že bychom eh, sice mohli mít větší politický vliv, ale neří se nám ho vyvíjet. Já si myslím, že to je podobná situace jako i v jiných zemích, nejenom v Nigerii. Pan Šimansky. Děkuji. Děkuji vaše eminence za to, že jste nás navštívil. My mnoho let se lícháme zprávy o Nigerii, ale je dobře vždycky slyšet nějaké osobní svědectví a osobní zkušenost, protože to nás nebo naše instituce může motivovat. Protože ta situace se zhoršuje. Náboženská svoboda má samozřejmě ten aspekt lidských práv, ale současně hraje také důležitou roli v mírovém soužití na mnoha místech ve světě, včetně Nigerie. A proto se vás chci zeptat na reakci na tuto situaci nejenom ze strany křesťanských komunit, které jsou persekovány v Nigerii, ale také od islámských komunit, které určitě nejsou dominovány těmi radikály, kteří eh, způsobují ty problémy, o kterých teď hovoříme. Jsou tady nějaké instituce nebo fóra, kde by šlo řešit eh, problém A co byste jako představitel sociální Nigérie doporučuje představitelům Evropské unie, co by pomohlo, aby byl nastolen mír. Bicep, the next one. Bicep. Děkuji, vaše eminence. Já vám také děkuji za vaše svědectví o situaci ve vaší zemi. Já jsem si jist, že kdybyste měl čas, tak byste mohl hovořit také o postavení žen na severu země. Já bych na vás měl dvě otázky. A sice, jestli spojujete zrůstající vliv turistických skupin na severu země s chudobou, protože často si můžeme všimnout, že tyto teroristické skupiny jsou úspěšné v oblastech, kde panuje chudoba, protože mohou nabídnout místním různé sociální služby nebo vymoženosti a verbují eh, zejména mladé do svého hnutí a potom je vlastně nutí k tomu, aby prováděli teroristické eh, eh, akce. Je tomu taky v Nigerii přivědomí toho, že eh, Nigerie je současně také ropnou velmocí, takže má eh, velké zdroje. Takže se chci zeptat, jestli podobným způsobem můžeme nalézt souvislost mezi tím ropným bohatstvím v Nigérii a možná jeho nerovné rozdělení na území Nigérie a vznikem těchto skupin v některých eh, zeměpisných oblastech. A na závěr, jak už říkalo mnoho mých kolegů, co můžeme skutečně udělat pro to, abychom vám pomoci nalézt nějaké řešení všech těch dramat, která se v současnosti v Nigerii odehrávají. Eh, Děkuji, pane předsedo. Budu mluvit španělsky. Velmi dobře víte, že islám vznikl šest století po křesťanství. Křesťanství, a to také víte, prožilo hrůzná období, naštěstí už před mnoha stoletími, hrůzné epochy, které určitě se zasloužily stejné odsouzení, stejné zavržení jako některé integristické postoje muslimů v současné době. Podle mne i podle vás jsem si jist, jakýkoliv integrismus, extremismus nebo fanatismus, ať už je křesťanský, muslimský nebo židovský nebo jakýkoliv jiný, tak ten musí být potlačen. Víte, že ne všechny islámské země mají stejnou situaci, naštěstí. Ani stejné chování, stejné postoje jako to, k čemu dochází v Nigerii. Víte například, že Indonésie, největší islámská země na světě, naštěstí má úplně jinou situaci, úplný opak situace v Nigerii. V organizaci Islámské konference jsou vlády a země, které se stydí za to, co se děje v Nigerii. Má to na ně opravdový dopad. A má otázka je, vy křesťanské komunity v Nigérii kladete si nějakou eh, úlohu Říkáte si, že byste mohli vystoupit, bránit se na této konferenci, bránit se pomocí argumentů? Děkuji. Děkuji. A já, vaše eminence, Přidám ještě dvě krátké otázky k otázkám kolegů. Ta první se týká eventuálních eh, silných a dlouhých, dlouhodobých reakcí, širokých reakcí ze strany takzvaného umírněného islámu. To znamená, zaznělo nějaké jasné odsouzení těchto postojů ze strany těchto komunit. Boko Haram už dlouho působí v širokém měřítku. A aby to mohl udělat, tak k tomu potřebuje výcvik a také finanční prostředky k tomu, aby mohl nakupovat zbraně a vyplácet své žoldáky. Kolegové se zmínili o možnosti, že externí zdroje ze zahraničí jim tyto finance poskytují. A já se ptám, zda uvnitř Nigérie není nějaká podpora, široká podpora tohoto extremismu, který pálí kostely a zabíjí. Takže občanům upírá právo uplatňovat své základní právo. A poslední otázka. Instituce šaria nevytváří v Nigérii dvě kategorie občanů? Protože zákony, které jsou podle kodexu šaria, nejsou stejné jako ty, které platí podle právního řádu platného v Nigerii. Takže se zde vlastně vytváří dvě různé kategorie občanů, které by mohly do budoucna zemi roztrhnout. To je tedy má obava a já bych byl rád, kdybyste to ze své strany mohl vyvrátit. You made miracles. Usually you make miracles. <laughs> Thank you very much. Děkuji vám. Já bych se chtěl zeptat, kolik času mám k dispozici, abych mohl odpovědět na všechny ty vaše výborné otázky. Myslím, že řada z nich sice eh, měla určité společný základ, takže mi když tak řekněte, jestli překročím těch 10 eh, minut, ale já se pokusím odpovědět na co nejvíce z nich. Vy jste se ptal na solidaritu s oběťmi. My jsme oběťmi, všichni jsme oběti Není to tak, že by katolická církev z toho byla ušetřena. My jsme eh, popředí, protože naše kostely jsou ve velkých městech, jsou eh, velmi často viditelné, takže jsou předmětem různých útoků těchto teroristických skupin. Ehm, takže nevím, eh, jaká skupina to útočila včera, ale Obecně platí eh, v naší zemi beztresnost. A tato kultura beztresnosti také vyplývá z toho, že nejsme schopni eh, potrestat pachatele těchto masakrů. Jak to můžeme vyřešit? Já myslím, že se tím zase vracíme k té základní otázce dobré zprávy. Jde o to, aby demokracie nebyla jenom eh, proklamována v ústavě, ale aby byla také vynucována v každodenním životě. Co s tím mohu dělat? Já, já mám určitý eh, politický vliv na vládu, ale jinak žádný jinak nejsem členem žádné politické strany, ten můj jediný politický vliv spočívá eh, v síle mých slov eh, nebo mých eh, vystoupení na veřejných shromážděních, kde se mohu vyjadřovat k těmto otázkám. A k tomu, že potřebujeme mít dobrou vládu, upřímné vůdce, dobré politické vedení, které chápáno jako služba, snahu prospět veřejnému dobru. To jsou eh, všechno argumenty, které my eh, neustále používáme. A já si kolikrát nejsem jist, jestli příslušníci naší eh, církve, kteří kolikrát sedí na mých kázáních, eh, eh, když z kostela odejdou, jsou schopni se tak chovat a naplňovat naše poselství. Nicméně jsou země, kde náboženští vůdci mají velkou moc, ale v Nigerii to tak není. My jako katolíci představujeme pouze 20% obyvatelstva, i kdyby všichni katolíci se chovali eh, správně, tak pořád bývá těch zbývajících 80%. Ta diskuse o tom, že 14 000 lidí přišlo o život po uplynulých letech, to je smutná zpráva. Velmi často eh, je to z důvodů, které jsou pouze zdánlivě eh, náboženské, protože zatím je víc než jenom náboženstvím. Potom tady byla otázka, kdo podporuje Boko Haram. My ani nevíme přesně, kdo to je, ale můj pocit nebo můj odhad je ten, že to je skupina, která zase tolik prostředků e, nepotřebuje. Oni nedovážejí nějaké obrovské množství zbraní a bomb Možná, že získali hodně zbraní po té, co se zhroutil Kadáfiho režim a celá ta oblast Severní Afriky eh, byla zaplavena eh, výzbrojí. Oni teď mají trochu vyspělejší zbraně, což ukazuje, že eh, to asi odtud pochází, ale oni například útočí také na vojenská stanoviště, na policejní stanice, takže od, i odtud dostávají zbraně ale to, co oni způsobují, to eh, oni zvládnou sami bez pomoci nějakého, nějaké vnější moci. Otázka, jestli jsou Nigerijci, kteří je podporují, takže bych mohl eh, se tím zmínit i o muslimské komunitě v Nigerii. Oficiálně se eh, od nich distancuje a říkají to, nejsou muslimové, protože zabíjejí nevinné lidi v kostelech. To je proti islámu. Aspoň to často slyšíme, že islám, uh, islám odsuzuje sebevraždy, takže sebevražední útočníci jdou přímo do pekla. Ale já si myslím, že oni by za to měli převzít zodpovědnost, snažit se na ně působit. A doufám, že mohu říci, že už se to začíná měnit a řada muslimských vůdců začíná hovořit o tom, jak na ně mohou začít působit. A tím se dostávám k otázce amnestie, o které se začalo najednou mluvit. Uslyšíme o návrzích na amnestii, protože to by měl být způsob, jak některé z nich, kteří už jsou unaveni tím bojováním a terorismem, tak jak je eh, pohnout k tomu, aby eh, našli eh, návrat zpátky do normálního života a usmířili se. Takže my jsme teoreticky souhlasili s tím, že to vyzkoušíme, ale nevíme, do jaké míry to zajde. Já jsem oficiálně řekl, že pokud by to znamenalo zastavení těch útoků, tak jim můžeme prominout za ty vraždy, které spáchali, pokud dojde k zastavení násilí, ale v tomto okamžiku jsme zatím nebyli svědky něčeho takového. Eh, mnozí z nich, kteří tu amnestii eh, dostali, tak říkají, že eh, je vlastně nepotřebují, protože podle nich žádné zločiny nespáchali a pokud to zůstane na této úrovni, tak máme před sebou ještě dlouhou cestu. Jsem rád, že tady zaznělo, že náboženská svoboda je základním lidským eh, právem a tam, kde neexistuje, tak jsou pošlapávána lidská práva a jejich eh, kořeny. A co my čekáme od Evropské unie, přesně to. Kdekoliv je mm, absence náboženské svobody, tak tam musíme slyšet hlasy o tom, že jde o porušování lidských práv. No to se musí neustále upozorňovat. Kdekoliv na světě. Velmi často slyšíme od mezinárodních organizací, eh, které hovoří o lidských právech, tak ty mají pocit, že náboženské svobody a náboženský útlak je něco Eh, jiného a že státy mohou mít své vlastní názory na to. Já si nemyslím, že v roce 2013 je něco takového přijatelné. Každý národ musí být zodpovědný za úplnou náboženskou svobodu svých občanů. My jsme to na druhé africké synodu jasně prohlásili a vložili jsme to do dokumentu, že ty vlády, které neumožňují náboženskou svobodu svých občanů, vlastně porušují jejich základní lidská práva. Což znamená, že ty státy, které tvrdí, že jsou muslimové nebo jiné, že jsou muslimské nebo jinak zaměřené, vlastně upírají jiným občanům náboženskou svobodu. Je tady souvislost mezi terorismem a chudobou? Možná, že ano, ale já si nemyslím, že chudoba sama o sobě terorismus vysvětluje. V Nigerii je mnoho mladých lidí, kteří zbraně a bomby nepoužívají. Tam, kde je chudoba, tak nejde jenom o ně samotno, ale spíše o rovné, eh, rovnou distribuci bohatství. Protože mohou být někteří, kteří mají pocit, že nemají žádnou budoucnost, že jim je upíráno, eh, upírán nárok na část národního bohatství a ty jsou potom ochotni eh, spáchat cokoliv. Co se týče různých zločineckých band, pašeráků, drog a dalších zločinců, Doufám, že naše vláda najde způsob, jak s tím eh, zatočit. Já jsem slyšel, tady je určitá souvislost eh, s pašeráky drog jinde ve světě, nevím, jestli je to taky v Nigerii, ale vzhledem k s tou zuřivostí, s jakou oni jednají, tak já je podezřívám, že to kolikrát páchají pod vlivem drog, protože jinak by nemohli jednat tak eh, bezohledně v těch útocích. Příklad Indonésie je velmi zajímavý. Ty signály, které dostáváme z Indonésie, nejsou moc uklidňující. My jsme se v Nigerii eh, říkali, že to je hezký příklad státu, kde eh, křesťané a muslimové žijí v míru, ale nejenom v míru, ale také se vzájemně respektují. A když jsem v Nigerii tak já nemusím z někoho dožadovat eh, nebo eh, prosit, abych mohl eh, vykonávat své náboženství. Považujeme to za naše právo a vzájemně se respektujeme. Takže si myslím, že naše země, která je z poloviny křesťanská, z poloviny muslimská, tak si nemyslím, že ani ty nedávné útoky Boko Haram to nenarušují ty, to úsilí, které jsme zatím vyvíjeli. Umírněný islám, o tom už jsem hovořil. Oni nechtějí eh, být nazýváni umírněnými muslimy, ani já bych nechtěl být nazýván umírněným křesťanem. Jsou to muslimové, kteří žijí mírumilovně, muže a ženy dobré vůle, kteří věří v Nigerii a v důležitost eh, eh, respektování každého jednotlivce. To už zaznělo mnohokrát v médiích a dokonce i někteří eh, muslimští vůdcové byli oběťmi útoku Boko Haram. To tedy není tak, že eh, naše vláda by využívala Boko Haram, aby utlačovala, persekovala křesťany, tak to opravdu není. Křesťané mohou mít pocit, že jsou eh, utlačováni, ale to je na jinou diskusi, diskuse, která se nebude být, zabývat pouze Boko Haram. Šaria, já už jsem se na začátek zmiňoval o tom, že podle mého vlastního přesvědčení, nejenom svého vlastního názoru, šaria, tak jak byla zavedena v některých severních eh, provinciích Nigérie, ale politickými vůdci, ne náboženskými vůdci, je čistě politickou eh, kampaní a je to proti nigerijské ústavě a každá pořádná federální vláda by to zastavila. Dokud to bude možné, tak eh, bude panovat napětí ve vztahu mezi křesťany a eh, muslimy. Už jsem vyčerpal těch svých deset minut. Dívám se ještě do svých poznámek, jestli jsem na něco nezapomněl. Co tedy ještě můžeme udělat? rozhodně byste měli eh, být víc slyšet. Já vím, že existují různé diplomatické eh, eh, zvyky a tradice o tom, co je možné říci a co není možné říci, ale já si myslím, že byste mohli více hovořit o dobré vládě. Máte také velký vliv na naše politiky. A mohu vám uvést jeden jednoduchý příklad. Když se budou blížit volby, a dojde k tomu, že si volby nebo samotné volby nejsou úplně svobodné a my kolikrát ten pocit máme během voleb eh, a vítězové se začnou radovat a začnou eh, přicházet různá slova blahopřání z Bruselu a z Washingtonu, tak už tím nemůžeme nic dělat a v okamžiku, kdy jsou bezpečně u moci a jsou uznáni, tak už tím nejde nic dělat. Ale jedinou výjimkou je vojenský převrat. Ale kdysi to bylo běžné, takové vojenské převraty. A všichni ti vojenští vůdcové potom byli bez problému uznáni mezinárodním společenstvím. Takže bylo otázkou, kdy vlastně v mezinárodních vztazích platí Eh, morálka. A doufám, že v budoucnosti to bude lepší. Myslím, že diktátoři a zloději by neměli požívat mezinárodního respektu, aby to pro ně nebylo lákavé se zmocnit eh, vlády a dělat si, co chtějí. No, neříkám, že naše země je takovou zemí, ale určitý prvek eh, v tom je. A tím se dostávám k politickému vlivu. Kolik politického vlivu by eh, jste měli uplatňovat vůči jinému národu, aby to nebylo považováno za vměšování do vnitřních záležitostí. A proto si myslím, že jakoukoliv pomoc můžete nabídnout v terénu, abychom eh, si mohli pomoci sami, tak tím lépe. Já svobodně mluvím na veřejnosti a říkám upřímně, co si myslím, že jsou naše největší problémy a stejně tak eh, upřímně hovoříme k vám a doufám, že bychom, že se nám podaří mít silnější hlas a že budeme oslavovat ti, kteří jsou u moci nebo kteří usilují o moc, aby naše země byla rozumně zpravována. Pokud bude naše země rozumně zpravována, tak křesťané nebudou se obávat žádné persekuce. Děkuji, řekl jste spoustu věcí ve velmi krátkém čase. Prosím, děkuji, že jste mezi nás přišel. Yes, next issue. I knew I have something. I shouldn't be carrying <laughs> you can take it. as, as a souvenir. Můžete si to vzít na památku. Issue, rec- recommendation to the council. Doporučení radě, komisi a SVČ k jednáním o dohodě o partnerství a spolupráci EU Malajzie. Pravodaj Emilio Menendez del Valle je přítomen. Připomínám, že výbor AFED je příslušným výborem pro tuto dohodu. INTA k tomu dává stanovisko. Jednání o dohodě o partnerství o a spolupráci EU Malajzie jsou už poměrně v pokročilém stádiu, nicméně 5. Eh, května budou volby. Teď došlo tedy k první výměně názorů a lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 7. května v poledne. A to je vše a já dávám okamžitě slovo zpravodaji Emilio Menendez del Valle. Děkuji. Návrh zprávy obsahuje celou řadu doporučení k jednáním o dohodě o partnerství a spolupráci, kterou jste zde zmínil. Mám tam čtyři velmi důležité oblasti, které jsou důležité pro spolupráci EU-Malezie. Samotná jednání politický dialog, lidská práva základní svobody a hospodářská, vědecká a kulturní spolupráce. Pokud jde o to první téma, jednání o dohodě o partnerství a spolupráci, tam mně přijde pozitivní posílit vztahy Unie se zeměmi jihovýchodní Asie, v tomto případě s Malajzí musí být nutné, aby jednání, která bude EU provádět, probíhala všechna v ruku v ruce s jednáním pěti zeměmi ASEANu. Pokud jde o politický dialog, tak chválím vysoký stupeň subregionální spolupráce Malajzie prostřednictvím iniciativ na námořní bezpečnost v východní Ázii. To je dost citlivá oblast v současné době a stejně tak Malajzie podporuje boj proti piráctví u somálských břehů, což je další téma, kde je EU zapojena. Ve zprávě uznávám také úsilí orgánů země, s nímž čelí výzvám a hrozbám pro mezinárodní bezpečnost, mezinárodní terorismus, obchodování s drogami a tak dále. Na druhé straně zmiňuji také období politické stability, které trvalo až do voleb 2008 a apeluji na malajské úřady, aby po volbách v květnu 2013 ukončili to etnické a politické napětí v zemi. V tomto smyslu si myslím, že je důležité posílit aktivní dialog s opozicí a různými etnickými skupinami, přijmout opatření bojující proti korupci a realizovat hospodářské a politické reformy, které byly zahájeny v uplynulých letech. Pokud jde o kapitolu lidských práv a základních svobod, tak zde vítám závazek vlády nahradit trest smrti trestem odnětí svobody na doživotí jak eh, doporučila Rada OSN v roce 2009. Další důležité opatření je nahrazení zákona o vnitřní bezpe bezpečnosti novým zákonem z roku 2012, který omezuje maximální dobu, kdy je možno držet ve vazbě člověka, který není odsouzen ani obviněn. Je zde také režim, který se týká soukromí hovoru a komunikací, to je věc, která se musí také vyřešit. Apeluji zde na vládu, aby zaručila ústavní práva všech občanů. Viděli jsme teď případ Nigérie. Jedná se třeba o svobodu vyznání. Tím způsobem by se posílila tolerance a dialog mezi různými vyznáními. To není pouze nigerijský problém. Zde vyjadřuji své znepokojení kvůli nedávným útokům na křesťanské komunity v Malajzii a politický a soudní zásah, který ohrožuje jazykový zvykový režim, který je už v zemi hluboce zakořeněn. A na závěr v oblasti hospodářské, kulturní a vědecké spolupráce blahopřeji úřadům v zemi, že podporují energetickou účinnost, použití obnovitelných zdrojů a zelené energie v klíčových hospodářských sektorech. Kvůli nedostatku prostoru nemohu do zprávy začlenit určité body, které považuji za důležité. Bude to prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Připadá mě důležité, aby se posílila svoboda informací, protože sice bylo dosaženo poměrně velkého pokroku, ale doufáme, že vláda k tomu přistoupí ještě zodpovědněji. Svoboda schromažďování podle mě také není dostatečně zaručena, především v městských oblastech. Naše pozornost si zaslouží také to, co se týká trestu smrti, ale také tělesných trestů, které v zemi i nadále existují. Důležité je, abychom podporovali Malajzii v tom, aby respektovala sociální a pracovní normy a standardy Mezinárodní organizace práce, včetně odborářských svobod. A vyzýváme také evropské podniky působící v Malajzii, aby dodržovaly normy Mezinárodní organizace práce. Není to žádné okrajové téma, musíme také podporovat ekologický cestovní ruch, protože Malajzie má skvělou polohu, skvělou situaci k tomu, aby právě tento cestovní ruch podporovala a je to také způsob, jak přispět k rozvoru země. Děkuji a řekl jsem vše, pane předsedo, co jsem říci chtěl. Děkuji a další na pořadu jedna, na mém seznamu řečníku je pan Lizek. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem říci, že náš zpravodaj řekl v podstatě všechno to, co jsem chtěl říct já. Což eh, velmi dobře odráží naše dokonalou spolupráci. Na této zprávě je to velmi dobře vypracovaná zpráva, úplná a pokrývající všechny důležité aspekty situace v Malajzii role Malézie v regionu a naší spolupráce s Malajzí. Všichni si uvědomujeme, že význam naší spolupráce s regionem Asie a Tichomoří do budoucna poroste, stejně jako roste význam tohoto regionu obecně ve světě. A Malajzie, a zde tedy souhlasím se zpravodajem, patří k těm zemím, jejichž role v tom regionu poroste, protože Malajzie se rozvíjí velmi slibně. Jsem vděčný panu Menendezovi Delvaje za to, že zmínil otázky týkající se stabilizace, míru v regionu a jako místo předseda podvýboru pro bezpečnost a obranu bych to zvláště zdůraznil, protože Malezie je velmi důležitá země, pokud jde o stabilitu celého subregionu a jak říkal zpravodaj, je velmi aktivní v celé řadě regionálních organizací, které se zabývají bezpečností a zajištěním míru v tom regionu. Jsem také velmi rád, že pan zpravodaj upozornil na to, že Malajzie nás podporuje, podporuje také mise Evropské unie a NATO v protipirátských operacích v Somálsku, v té oblasti světa. Malajzie určitě bude hrát důležitou roli v bezpečnosti, v otázkách bezpečnosti v Jihočínském moři a já jsem rád, že to také našlo své místo ve zprávě. Absolutně souhlasím se všemi věcmi, které se týkají toho, že Malajzie jako stát z našeho pohledu není ještě dokonalá. Potřebujeme politické reformy, hospodářské reformy, hospodářský rozvoj, ale i nadále musíme prosit své malajské partnery, aby toho dělali více a pracovali rychleji. Především jsou zde otázky, které se týkají svobod a základních práv, náboženská svoboda, svoboda zhromažďování, svoboda združování v odborových či jiných organizacích. To vše je obsaženo ve zprávě a zde ze strany naší politické frakce pan zpravodaj může počítat eh, s podporou. Důležité, co bych chtěl zdůraznit eh, na závěr, je to, že se zde objevuje bod eh, týkající se parlamentní spolupráce a naší role v této oblasti. Děkuji. Senora Gomez. Paní Gomez pane předsedo. Chci poděkovat kolegovi Menendezovi Delvaje za velmi úplnou a konstruktivní zprávu s celou řadou dobrých zásadních doporučení pro radu a komisi k jednáním o dohodě o partnerství a spolupráci s Malajzií. Souhlasím s tím, že Malajzie je opravdu důležitý partner mezi azijskými zeměmi a že musíme opravdu rozvíjet ten vztah na všech úrovních, včetně parlamentní dimenze. Souhlasím také s těmi obavami, které zde zazněly, pokud jde o lidská práva a základní svobody, protože i přes zlepšení situace v Malajzii jsou zde takové otázky jako například eh, trest smrti, jak zde bylo zmíněno. Pokud jde o spolupráci v boji proti praní špinavých peněz, obchodování s drogami a padělanými dokumenty, bylo by dobré, kdybychom k tomu také přidali boj proti daňovým rájům, což je věc, která se čím dál více rozvíjí v tomto regionu. Začíná to tam být velmi ekonomicky úspěšné. Já si nemyslím, že hlavní problémy jsou v Malajzii. Ve skutečnosti si myslím, že Malajzie se svým islámským systémem nám může poskytnout eh, správný způsob, jak potlačit negativní dopady těchto toků kapitálu. Ale Myslím si právě, že toto by mohla být také dobrá oblast pro spolupráci. Děkuji. A slovo má zástupce eh, Grazie, presidente. CAE. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste mě pozvali na zasedání vašeho výboru, zvláště dnes, eh, protože já jsem úplně na začátku svého e, mandátu. My jsme si vaši zprávu přišli s velkým zájmem, je to velmi komplexní zpráva. My eh, jsme si pečlivě přečetli všechna doporučení v ní. Se souhlasit s tím, že Malizie je velmi důležitým partnerem pro Evropskou unii. Myslíme si, že tato dohoda je eh, velmi důležitým nástrojem pro další rozvíjení našich vztahů, takže my to bereme jako základ pro naši další práci. My brzy budeme mít další kolo jednání a budeme samozřejmě eh, parlament informovat o nejnovějším vývoji. Thank you. Uh, Menendez del Valle to conclude. Pan Menendez del Valle na závěr. Eh, Děkuji. Velmi stručně bych eh, chtěl poděkovat kolegům, kteří si vzali slovo. Znovu děkuji za komentáře. Podle mě nejde tolik o to, aby ta zpráva byla výborná, ale je dobré, že jsme se dohodli, pokud jde o fakta, jsou to přesná, konkrétní fakta, která vyžadují řešení, na kterých se kolegové shodnou. A jsem si jist, pane předsedo, že i vy, proto je opravdu důležité postupovat tímto směrem. Děkuji také zástupci SVČ, kterému děkuji za to. A Blahopřeji mu také k tomu, že se ujal této funkce teprve nedávno, jak sám uvedl a jak jste říkal, pane předsedo, 7. května 2013 vyprští lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Já také děkuji a další bod na pořadu. Na našem uh, pořadu jednání je změna názoru s paní N. Jensenovou. Vítejte, která je zpravodajkou rozpočtového výboru a měli bychom spolu hovořit o rozpočtu na rok 2014, takže teď budeme mít výměnu názoru, kterou jsme iniciovali, abychom mohli diskutovat o prioritách AFETu předtím, než bude předložen komisí návrh rozpočtu s výhledem eh, na ukončení těch probějících jednání o víceletém finančním rámci. Rozpočtový Proces eh, v tomto roce bude možná časově eh, vypadat trochu jinak než eh, jindy a pro nás to je příležitost také získat aktuální informace od paní Jensen. Máte slovo. Děkuji vám. Hlavně za příležitost se tady s vámi bavit o nejnovější situaci ale no, také to beru jako příležitost si vyslechnout názory členů vašeho výboru. Podle mě je to velmi důležitá součást rozpočtového postupu. A je dobře si vždycky vyslechnout názory příslušných eh, výborů. My jsme už schválili hlavní eh, zásady rozpočtu 2014 a možná, že si vzpomenete, že to usnesení, o které jsme hlasovali, bylo mělo tři části. V první části jsme hovořili o tom, že ještě pořád nemáme ten schválený víceletý finanční eh, rámec a nemáme tedy právní základ. <clears throat> Takže je to trochu zvláštní situace. Hlavní rámec proto není ještě schválen. Dále máme ten problém, že rada není ochotná eh, schválit platby. Normálně bychom řekli, že to je technická otázka, protože v okamžiku, kdy už jsou schváleny závazky, tak to dříve nebo později eh, vede i k schválení příslušných plateb, protože je potřeba ty prostředky proplatit, ale zdá se, že rada si to teď vykládá trochu jinak a čím dál tím více jsme svědky toho, že tento problém s platbami mm, eh, se politicizuje. Většinou se týká regionální politiky, ale najdeme také oblasti v rámci zahraniční politiky, eh, kde to eh, je trochu problém. Mm. Jednou z těch hlavních, o kterých byla řeč, je boj proti nezaměstnanosti mladých a strategie do roku 2020. Není to úplně asi eh, vaše eh, kompetence, ale myslím si, že i váš názor je potřeba v tom rozpočtovém postupu zohlednit. Myslím, že to do určité míry závisí, jak se podaří dotáhnout do konce jednání o víceletém finančním rámci, protože o to se bude eh, odvíjet i právní základ od roku 2014 dál. Všechny výbory s tím mají hodně práce My jsme dostali návrh od komise, pokud vy jste dostali, tak my vám ho rádi postoupíme. Teď se v komisi pracuje na překladu té dohody hlav, eh, vláda státu z února, kde se dohodli na rozpočtovém rámci, který je nižší než eh, to, co navrhovala komise, nižší než bylo také eh, výslovně schváleno parlamentem. O tom teď vyjednáváme. Eh, komise se neformálně snažila také eh, vysvětlit, co by tato dohoda znamenala eh, v praxi. Pokud jste ta čísla viděli, tak asi z nich neskáčete radostí do stropu, protože to jsou čísla, která neodpovídají také přáním tohoto výboru. Můžete se mě zeptat, eh, jestli můžeme v něco doufat v těch jednáních o i eh, vícetém finančním rámci, když eh, se o tom diskutovalo minule, tak se nám podařilo těch sedm let získat dodatečných 5 miliard. Není to obrovská částka, která je teď někde k dispozici bude velmi obtížné získat dodatečné prostředky. Hodně toho našeho úsilí v jednáních se bude týkat flexibility a vlastně účelného vynakládání prostředků. Takže až budete vyhodnocovat vaše priority, tak byste se spíše měli zaměřit na tu oblast eh, implementace, tedy jak účelně jsou prostředky využívány. Já například eh, od komise vím, že malé programy, jako je program humanitární pomoci, který se implementuje dobře a je politicky důležitý, tak možná, že eh, ten nedostal tolik prostředků, kolik eh, měl a možná, že tady byste mohli formulovat nějaký váš požadavek. My tady teď čekáme na komisi, aby přišla se svým návrhem, abychom měli nějaké konkrétní Eh, návrhy. A potom uvidíme, jak eh, se bude dál eh, vyvíjet ten rozpočtový postup. A doufám, že se nám podaří nalézt řešení ve věci víceletého finanční rámce. Také musím říci, protože to také spadá do kompetenčního výboru, ty přípravné akce a pilotní projekty, které budou pokračovat v příštím finančním rámci. Je potřeba získat se informace od výboru do konce května. Myslím, že byl rozeslán e-mail, který s tím souvisí, jak eh, předložit nové pilotní projekty a přípravné akce, aby rozpočtový výbor měl čas eh, to všechno projít a podívat se, eh, jestli ty nápady jsou proveditelné nebo jestli už nejsou pokryty eh, stávajícími programy. Je to čistě praktická věc, kterou byste měli udělat. takže je důležité, abyste si uvědomili ten kontext eh, těch jednání. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Čekáme na zpravodaje, ale ten tady není, takže žádné další otázky, tak to je velký úspěch. Teď si tedy uděláme přestávku do 16.45, kdy přijde paní komisařka Georgieva. Takže v 16.45 buďte prosím přesní. meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Dámy a pánové, Kristýn, prosím, neovlivňujte příliš mnoho koordinátory za EPP. We have now Commissioner Máme teď tady paní komisařku Georgievu. S ní chceme mluvit o otázkách, které souvisejí se Syrií a také Chceme mluvit o Jordánsku a Libanonu. A vy jste se setkala mnohými. A my jsme dnes také slyšeli zprávu o těch eh, křesťanských biskupech v Syrii a jejich únosu. Pravděpodobně byli uneseni opozičními silami. Minulý týden Hmm, u nás byl také francouzský ministr Fabius, kde, se kterým jsme diskutovali o Syrii, o dopadu na okolní země, potom jsme diskutovali o Mali. Podle OSN bylo v Syrii, v Syrii přišlo život 70 tisíc lidí, podle jiných zdrojů je už to 90 tisíc a více než 4 miliony vnitřně vysídlených osob. počet uprchlíků v Libanonu a Jordánsku, včetně palestinských, je sám o sobě humanitární problém, ale také jde o to, že by mohlo jít k destabilizaci těchto zemí, takže to má obrovský dopad. Ale také samozřejmě eh, značná část těchto uprchlíků prchá do Turecka, takže to může mít dopad tady, i když asi je ten dopad větší v Jordánsku a v Libanonu. V Jordánsku samotném se odhadují náklady na řešení této situace na 3% HDP, což je hodně peněz, protože například členské státy EU mají pocit, že i 1% HDP je příliš mnoho. Jenom aby jsme měli nějaké srovnání. Takže paní komisařko, Jsem rád, že jste mezi nás přišla, že nás budete informovat. A já věřím, že i náš e, výbor vás ve vaší práci, ve vašem úsilí podpoří. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je teď e, velmi vhodná doba, abychom se zaměřili na vývoj v Syrii a v okolních zemích a co by mezinárodní společenství mohlo udělat. A abychom prolomili zablokovanou situaci, my eh, od eh, humanitárních organizací slýcháme že potřeba s tomu udělat eh, přítrž, že potřeba skončit tu situaci, protože to riziko je teď veliké v Syrii a v okolí a je to hrozba pro nejenom tento region, ale pro celý svět. Vy jste už eh, hovořil o některých faktech a to jsou tragické údaje, ale je potřeba se také podívat na pravděpodobný vývoj v Syrii a bezprostředním okolí. Takže mi dovolte, abych eh, uvedla tři základní eh, věci. Vnitřní vysídlení v Syrii samotné. V posledním měsíci se zdvojnásobilo z 2 milionů na 4,3 milionů osob. Jenom pro srovnání, při krizi bývalé Jugoslávii ten počet vnitřně vysídlených osob dosáhl 2 milionů. Nárůst počtu uprchlíků. Já jsem včera o tom hovořila na radě ministrů zahraničí. My máme údaje od eh, OSN. Včera ten počet byl 1,370 244, dnes, dnes je to 1 380 481, takže to je nárůst o více než 11 000 za jediný den. Pokud UNHCR má správné údaje, tak do konce roku tady bude 3,5 milionu uprchlíků vždycky po milionu v Jordánsku, v Libanonu, eh, v Turecku, zbytek také v Egyptě a v Iráku. V Jugo, bývalé Jugoslávii během té krize ten maximální počet bylo 700 tisíc. V Iráku to byla také velká vlna oprhlíků, jich byly 2 miliony. Pro Jordánsko a pro Libanon tento nárůst znamená, že jejich počet obyvatel vzroste o 20 až 30 Já bych já položit otázku, která z našich zemí v Evropě by byla schopná <clears throat> se postarat o služby a zajištění a zásobování 20 eh, až 30 víc lidí, než byl před rokem počet obyvatel. Znamená, že to rozšíření eh, problému je eh, velmi významné. Jež teď v Libanonu v Jordánsku vidíme, že to zpočátku eh, přátelské obyvatelstvo začíná se obracet proti uprchlíkům a narůstá riziko mezi etnického násilí eh, s tím, že by to mohlo vést k ohrožení eh, těchto zemí. Dovolte mi, abych se zmínila o dvou krocích souvisejících s našimi kroky humanitární organizace, ať už eh, z OSN a nevládní organizace zvyšují svou přítomnost a také zvyšují eh, počet eh, prostředků nebo množství prostředků, které jsou určeny na řešení situace. Ale nárůst násilí znamená také, že roste ten rozpor mezi eh, prostředky, které jsou k dispozici a těmi, které, kterých je potřeba. Tedy 50 humanitárních pracovníků už přišlo o život, eh, mnoho jich bylo zraněno nebo uneseno, ale kapacita poskytovat pomoc je omezená a je, neustále se zmenšuje, protože dochází k porušování mezinárodního humanitárního právo, práva a k tomu, že se Eh, čím dál tím omezuje prostor, který máme k dispozici. Potom jde o odhodlanost syrských lidí, často si, nebo až dosud si syřané sami pomáhali navzájem. Tato ochota si vzájemně pomáhat, ale postupně mizí. Mohu vám uvést jedno číslo, protože to je samo sobě šokující. Alepo, to je město, které mělo 2,5 milionu obyvatel, mělo 5000 registrovaných lékařů. Dnes tam zůstalo pouze 36 lékařů a celém Alepu. Někteří byli zabiti, někteří utekli a tak to vypadá eh, na různých místech eh, v Syrii. <clears throat> Proto je to nesmírně důležité i morálně, jak mobilizovat eh, obyvatele ale je to také v našem vlastním zájmu, protože dalšího rozšíření problému je velmi pravděpodobné. Čím se dostávám eh, k svému druhému bodu, a sice, že bychom měli zmobilizovat eh, nový program na podporu Syřanů a sousedních zemí. A tady je potřeba vedení Evropské unie, bez toho to nepůjde. Na závěr vám eh, chci eh, navrhnout tři konkrétní eh, věci, které bychom mohli podniknout za těchto dramatických okolností. Je to krize, kvůli které už se ani pořádně nevyspím. Vzhledem k té, no, k té utrpení v Syrii a v okolí je důležité, aby se více humanitární pomoci dostalo k těm, kteří, kteří nejvíce potřebují. My v Sýrii jsme svědky k porušování práva. 140 let po vytvoření Červeného kříže, teď slavíme výročí, teď jsme svědky toho, že humanitární právo přestává platit. Jsou eh, bombardovány nemocnice, střílí se na sanitky, a konvoje OSN jsou zastavovány, jsou tam zatýkáni lidé a je na ně stříleno. Někteří také eh, říkají, že pomůžou jenom jedné nebo druhé straně, že začínají rozlišovat mezi stranami, což jde proti eh, humanitárním principům. Eh, 18. dubna jsme vydali velmi eh, silné eh, tiskové prohlášení v účinnosti s Radou bezpečnosti, kde upozorňujeme na všechny tyto věci a vyzýváme Radu bezpečnosti, aby eh, s tím něco udělala. A my si myslí, myslíme si, že Evropa může velmi rezolutně požadovat přijetí rezoluce na Radě bezpečnosti OSN o humanitární pomoci. Tím bychom mohli pomoci Syřanům a těm, kteří jim pomáhají. Chci to říci velmi jasně. I kdyby zítra přestal boj v Syrii, tak ty okolnosti jsou tak dramatické, že hm, humanitární pomoc bude potřeba ještě dlouhou dobu. Neustále slýcháme od humanitárních pracovníků eh, velmi jednoduchou věc. Pokud na jednu nebo druhou stranu vyvine dostatečný tlak, buď na Asada nebo na opozici, aby pustili více humanitární pomoci, tak oni na to reagují. Ale otázka je, jak můžeme udržet tento tlak. Druhý bod se týká poskytování zdrojů na pomoc seřanům. Chci říct, že v Evropě jsme už na to vyčlenili 600 milionů eur, <clears throat> my v komise 200 a to jsme také poskytli. <clears throat> Ale v Evropě ještě pořád jsme nenaplnili ten slib eh, poskytnout 600 milionů. A musíme to udělat, abychom mohli jít příkladem ostatním. Chci tak eh, mm, zdůraznit příklad Kuwaitu. Kuwait přislíbil na darcovské konferenci 300 eh, milionů eh, dolarů a také to splnil. <clears throat> Pouze polovina těch eh, peněžních příslibů zatím byla skutečně poskytnutá, proto musíme upozorňovat mezinárodní společenství, že by měli udělat to, co slíbili, že udělají. Chci poděkovat parlamentu za vaši podporu, abychom my získali ty zdroje, které potřebujeme pro naše práci. A můžu vám říci, že nás čeká ještě více práce, že musíme Eh, více využívat ty tradiční zdroje, které máme, ale také musíme hledat nové kreativní zdroje, jak najít nové zdroje. A musíme vždycky usilovat o to, aby náš, aby náš postup co nejvíce prospěl obyvatelům Syrie. Třetí a asi nejdůležitější bod v tomto okamžiku souvisí s sousedstvím Sýrie. Pokud uvnitř Sýrie je situace politicky paralizovaná, znamená, že bychom eh, neměli mobilizovat podporu okolních států, aby eh, se ten konflikt nerozšířil. A v tomto kontextu jsme v komise za pomoci Štefana Fileho a Kathy Ashton snažili zmapovat eh, veškeré potenciální zdroje, které by mohly podpořit sousední státy Syrie. Ale musíme udělat ještě více, musíme mít komplexní balíček opatření a snažit se najít mezinárodní zdroje, finanční organizace, dárce, abychom měli peníze na poskytování humanitární pomoci uprchlíkům, do potraviny, vodu, lékařskou pomoc. Dále bychom měli pomáhat těm komunitám, které přijímají uprchlíky v okolních zemích. To je naprosto zásadní, aby existovaly služby jako je hygiena, potraviny, policie, aby nedocházelo k násilí. A dále musíme eh, makroekonomicky stabilizovat tyto státy. Vy jste upozorňoval na ty 3% eh, a my se teď musíme na eh, eh, hospodářství těch zemí dívat jinými, eh, jiným pohledem. Určitě můžeme udělat více pro Syrie a celý ten region. Je to výjimečná krize a vyžaduje si výjimečná opatření. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji. Toto je společné zasedání s výborem DEVE, který chce dát nejdříve slovo paní Žoli. Děkuji paní Georgievě za to, že přišla mezi nás a podělila se s námi o své strašné zážitky ze Sýrie. Historie z Alepa, kde byli všichni lékaři zabiti, kde byli terčem, zůstalo jich pouze 36 z 5 tisíc. To je opravdu strašná situace. Obáváme se také, že Assad použil chemické zbraně proti svému obyvatelstvu. A to, že zde ještě pořád není rezoluce Rady bezpečnosti OSN, to je dramatické. Jak jste říkala, musíme udělat eh, více, abychom pomohli všem přesídleným osobám. A víme také, že to jen tak samo neskončí. A budou zde i další uprchlíci, všichni aluita, uprchnou ze země. Jsme připraveni na to, abychom měli další milion uprchlíků. Je zde tlak na Jordánsko, Libanon, Turecko i na celý region, který je ohrožen. Hrozí mu, že bude destabilizován. Otázka humanitární pomoci je skutečně zásadní a my jsme největší humanitární silou na světě. A je to taková kompenzace za všechno to, co neděláme na politické úrovni. Takže já vám děkuji a doufám, že budeme všichni společně úspěšní v tom, že dosáhneme toho, aby členské státy dali to, co slíbili, abyste vy mohla jednat. Jak jste řekla, ty rány jsou tak hluboké, že po pádu Asada budeme muset eh, rychle přispěchat eh, s humanitární pomocí. Je to jedna z nejdramatičtějších situací v dnešním světě a další humanitární katastrofy jsou i v Mali. A vzhledem k tomu, že rozpočty se seškrtávají na všech frontách, eh, tak je podle mě úplný zázrak, že jste dokázala dát tím lidem vše, co potřebují. Z výbor pro rozvoj vám tedy děkuji za všechno to, co pro ty lidi děláte. Děkuji, paní Žuli. Navrhuji, aby každý z řečníků měl pouze dvě minuty, protože musíme skončit eh, přesně v pět hodin 40 minut eh, kvůli té slavnostní příležitosti, která bude následovat. A v parlamentu není nic silnějšího než protokol. Takže paní Gomeš, dvě minuty. Ještě než řeknete finally, tak prostě už to musí být. Děkuji za to, že jste to řekla. Tak eh, upřímně. Chápu vaše dilema, naše dilema. Především, když říkáte, že humanitární právo je zde slepě porušováno. Ale začali jsme ho porušovat už my. V době války i v době míru Západ nadále toto právo porušuje. Tento program cíleného zabíjení, to podle mě zapadá do plánu těch, eh, kteří porušují humanitární právo v Syrii. Má otázka na vás je, jak se díváte na to, jak rozhodnutí přijatá v Radě ohledně stažení sankcí s výjimkou embarga na zbraně, to znamená, že by se umožnilo obchodování s ropou se Syrií, aby se podpořily opoziční síly. Ale pak se zde hovořilo také o dodávání zbraní, zbraní z některých eh, států Unie. Myslíte si, že to odlehčí ten problém, nebo to naopak v situaci stíží? Děkuji, pane předsedo, děkuji paní komisařko za velmi podrobnou prezentaci. Já chápu, proč nemůžete v noci spát, je to opravdu hrozná situace z humanitárního hlediska. Ale chci se zeptat, kdy bude nutné posílit to prostředí, aby bylo možné distribuovat humanitární pomoc. Nebo bude to do nekonečna tak, jak to je? Necháme to na zemích, aby to vyřešili bilaterálně? Musíme zde mít konzistentní přístup, abychom zajistili dodávky humanitární pomoci. Thank you very much, President. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, děkuji, že jste mezi nás přišla a přednesla přesný obraz toho, co se odehrává v Sýrii a sousedních zemích. Je to opravdu děsivé. Ráda bych se od vás dozvěděla, zda plány na celostní přístup, který by zajistil lepší podporu sousedních zemí. Zda se tyto plány vyvíjejí a budou se uskutečňovat, ty plány, po kterých jste volila. V Libanonu jsme jasně viděli, že všechna pomoc se nutně nedostane k těm, kterým je určena, protože, jak jste říkala, konvoje jsou napadány. Například eh, je ta pomoc pořád ještě směřována přes eh, červený půlměsíc, anebo už je to prostřednictvím mezinárodních humanitárních organizací. A ještě jedna věc, je opravdu děsivé vidět, že v mé zemi, v Nězozemsku i v jiných zemích, kde zazněly veřejné výzvy financování záchrany nebo podpory těchto osob, reakce našich občanů nebyla příliš povzbudivá a je to velké zklamání a klade to ještě větší zodpovědnost na naše bedra. Děkuji. Paní z Argentíny. Děkuji, pane předsedo. Když výbor pro občanské svobody navštívil Jordánsko na syrské hranici v únoru, zástupce UNHCR k mému překvapení řekl, prosím, nehovořte o přesídlení v rámci Evropy, protože to by zvýšilo počty lidí utíkajících ze Sýrie. To bylo tedy v době, kdy jsme byli v Jordánsku. Byla to velmi cynická připomínka, kterou jsem se velmi dobře vyslechla. Nicméně já si myslím, že z dlouhodobého hlediska musíme tuto otázku přesídlení zvážit. Po porážce Asada uvidíme, že spousta uprchlíků opustí Sýrii, nebudou vpuštěni zpět do Sýrie, ani je nepřijmou okolní země. Máte nějaký nápad, jak to vyřešit? Já jsem si vědoma toho, že je to portfolio se Cecilie Malstrem, ale musíme zvážit přemístění, přesídlení syrských uprchlíků v rámci EU. Druhá otázka. Podle vašeho názoru je zde možnost vytvořit bezpečné zóny v rámci Syrie? Diskutuje se o tom. Jsou té otázky, Zda prostě by se zda jen nevytvořily oblasti, kde najdete zranitelnější oběti, které můžete poranit, který můžete ublížit. A moje poslední otázka se týká palestinských uprchlíků, kteří utíkají ze Sýrie, možná už po druhé tedy ve svém životě. Jejich eh, rodiny uprchly buď v roce 48 nebo 67 a teď eh, jsou na hranicích s Jordánskem nebo s Libanonem, ty je nechtějí pustit dovnitř a hrozí zde tedy destabilizace, destabilizace takže jak vyřešit palestinský problém? Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Má frakce chtěla využít toho, že jste tady, abychom znovu zopakovali, že je nutno vyžadovat příměří a hledat politické řešení. Naše frakce podporuje všechny vícestranné diplomatické iniciativy, které by podpořily národní dialog, který by zahrnul opozici aby tedy se zahájil demokratický proces podporovaný syrským lidem. To je podle mě nejlepší způsob, jak ukončit tuto humanitární katastrofu. Znepokojuje nás informace, kterou jsme dostali 27. března, když v táboře Sulejmanča v Turecku bylo vyhnáno 400 až 700 uprchlíků zase zpět do Sýrie kvůli tomu, že protestovali proti životním podmínkám v táboře. A to by mohl být příklad eh, pro ostatní tábory, které by v případě takovýchto nepokojů mohly uprchlíky poslat eh, už zpátky do Sýrie. No a pak zde máme ty uprchlíky, dvojnásobné uprchlíky, kteří by si zasloužili podporu i ze strany mezinárodního společenství. Děkuji, pan Tanok. Děkuji, paní komisařko. Chci se vás zeptat na dvě základní otázky ohledně situace uprchlíků. Jedna se týká křesťanů potom hrozném únosu biskupa a také, jak říkal kolega ze strany zelených, někteří z nich jsou už dvojnásobní uprchlíci. Jedná se třeba o jiné křesťanské komunity, někteří, kteří přišli ze Sýrie do Iráku, teď jsou vlastně v situaci dvojnásobných uprchlíků. Takže jaká opatření máme, aby byli ochráněni před extremismem, aby se nestali obětí nějakých extremistických eh, útoků. Má frakce je toho názoru, že Izbalách je teroristická organizace, jsou zde jasná obvinění, která ukazují, že tato organizace zabránila uprchlíkům v přechodu do Libanonu. Jací uprchlíci byli posláni zpět? Můžete nám říct, máte ty informace, byli to všichni uprchlíci nebo pouze křesťani? A jaká opatření přijímá komise, aby se toto hrozné konání ze strany Zbaláhu eh, zastavilo? Eh, Děkuji, pane předsedo. Mali bojujeme proti teroristům, kteří patří k fundamentalistickým organizacím. Ale co činíme v Sýrii? Vytvořili jsme předpoklady pro to, aby syrské obyvatelstvo nepřebíhalo k extremistům? A měli jsme tady dva syrsko a řecko-ortodoxní biskupy, kteří museli utéci. A je třeba, abychom zajistili, aby poté, co došlo k jejich únosu, aby byli opět osvobozeni a my se o to musíme zasadit. A rovněž je třeba vnímat, že v tomto regionu skutečně dochází k jakési čistce, náboženské čistce křesťanů. Víme něco bližšího o osudu křesťanů v tomto regionu? Děkuji, děkuji paní komisařko za to, že jste mezi nás přišla a informovala jste nás o situaci, která je skutečnou humanitární katastrofou. Má otázka se týká peněz a zdrojů. Víme, že Unie už eh, utratila spoustu peněz, ale nevidíme konkrétní výsledky. A teď podle vás, podle Antonia Gutiérreze, nám došly peníze. Tak jaký je váš plán? Našli jste nové dárce? Nové věci, které bychom mohli udělat? Eh, Jsou zde nějaké specifické země, které by mohly věnovat peníze? Reagovaly všechny instituce, všichni dárci, na které jste se obrátila? A dále, jaká opatření je nutno přijmout v Libanonu a v Jordánsku, aby nevznikly nebo aby nevzniklo rasistické prostředí, které bude zaměřeno proti uprchlíkům. Já plně souhlasím s vámi, že je nutno především uplatňovat mezinárodní humanitární právo, protože teď v Sýrii jsme svědky toho, že se vracíme v této oblasti o mnoho desetiletí zpátky. Děkuji. Oui, merci, Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Myslím si, že ta situace je neudržitelná. Všichni zde hovořili o humanitární katastrofě. I vy sama jste hovořila o humanitárním koridoru, jak ho zajistit, jak ho zabezpečit, protože se zde hovořilo o zabezpečení těchto koridorů. Teď se hovořilo o Jordánsku, kde je více než 327 tisíce lidí. Víme, že do konce roku se to má strojnásobit, toto číslo, takže dokdy budou politická rozhodnutí důležitá, protože je to humanitární záležitost. Děti, ženy i muži umírají. Jak dlouho to budeme snášet? Nepomůžou nám peníze, potřebujeme silná rozhodnutí a já jsem opravdu zděšen, když to vidím, protože to může se přesunout do jiných zemí a my zapomínáme na to, že jsou to lidé, kteří jsou teď eh, mimo svou vlast a trochu všude rozmístěni. Děkuji. Já jsem velmi ráda, že Evropská unie vynakládá úsilí humanitární úsilí v Sýrii a vítám tedy práci paní komisařky, nicméně nemyslím si, že řešení krize v Sýrii je pouze humanitární. Podle mě to řešení politické. Upozornila jste na zhoršení humanitární situace, a to i v zemích eh, sousedících se Sýrií. Především s ohledem na přesídlené obyvatele. My si myslíme, že v takovýchto konfliktech ženy platí obzvláště vysokou daň. A má otázka je, zda jste přijala nějaké specifické kroky, abyste pomohla ženám a pokud ano, o jaké kroky se jednalo. Děkuji. You're forgiven this time. No, thank you, chairman. Pro tentokrát eh, vám to promím. Děkuji za to, že jste, paní komisařko, za námi přišla, že jste se s námi podělila o tyto zážitky. Ani já kvůli tomu nespím, já jsem nedávno byla v Libanonu a v podstatě <clears throat> jsem překvapená, jak dobře zvládá Libanon eh, se postarat o těch asi milion seřanů. <clears throat> Já myslím, že tento parlament dělá všechno pro to, abychom dostali tu eh, podporu do terénu. My jsme přijali eh, rezoluci o uprchlících, ale eh, chtěla bych také říci, že musíme změnit eh, způsob, jakým o těchto věcích hovoříme. Měli bychom spíše než o těch několika extrémních skupinách hovořit o množství lidí, kteří tady trpí, kteří přišli o domov a kolik peněz stojí se o ně postarat. Zajímalo by mě, na co jdou eh, prostředky z EU a jak eh, se komise koordinuje tuto pomoc, aby se zamezilo duplikaci. Také mě zajímá, jestli eh, pracujete na tom, jak vyvinout nebo jak získat pomoc od arabských států a států z Ferského zálivu. I mi jde o to, jak můžeme zlepšit přístup, jak realistické to je toho dosáhnout. Eh, přijetí rezoluce Rady bezpečnosti o přístupu pro humanitární pomoc. Jak můžeme zabránit tomu rozšíření do Libanonu? Vy jste hovořila o eh, policejní práci, o posilování komunit na místě, ale to určitě není to samé jako nějaké mírové mezinárodní složky. Děkuji. Uh. Uh, Já jsem vám velmi vděčná za tak živý zájem o tuto diskusi. To eh, jenom potvrzuje, jak eh, vážné jsou problémy, o kterých tady hovoříme. A chtěla bych ehm, se jenom zamyslet eh, nad tím, co říkala paní Žoli na úvod. Potýkáme se tady s několika souběžnými tragédiemi A my si uvědomujeme, že to je v podstatě morální dilema, protože si musíme přemýšlet, jestli pomůžeme víc Syrii, ne a sousedním zemím a na úkor koho. Tak eh, eh bych mohl hovořit o krizu v střední, Středoafrické republice. Ta, to byla země, která byla hodně eh, ignorována v posledních deseti letech. I tady je potřeba pomoci a já bych chtěla jasně říci, že my si to uvědomujeme. A že bychom měli koordinovat maximálně naše úsilí. A já se k tomu ještě dostanu za okamžik. Jak říkala paní eh, Gomez, eh, jsou tady dvě klíčové věci. Jde o to, jestli modifikace těch sankcí vůči syrskému režimu může pomoci. To záleží, jak seriózně budeme pracovat na tomto cíli. My jsme se rozhodli, že nechceme toho používat na podporu opozice, ale že chceme pomoci syrským občanům, kteří se nacházejí v těch bojových oblastech nebo v oblastech pod kontrolou opozice. Já už jsem požádala můj tým, aby využil svých znalostí o situaci a snažil se to zprostředkovat sankčnímu výboru. Jde o to, aby pokud už jsou uvolněny peníze, tak aby šly na správné účely. A jsem si jistá, že parlament určitě o tom um, bude chtít vědět víc. My se snažíme promítnout naše eh, znalosti a zkušenosti do využívání těch prostředků. A těch peněz potřebujeme více, protože ta situace se dramaticky zhoršuje. Nejsou tady hnojiva například pro zemědělce v Sýrii, <clears throat> což znamená, že nemůžou vypěstovat žádné potraviny. Nejsou tady eh, chemické látky na čištění vody, to, která pocházela z Alepa. Nejsou tady léky, 90% léků se vyrábělo v Syrii samotné. To všechno jsou eh, věci, které musíme společně vyřešit a já vím, že to bude nesmírně náročné a jsem vám těčná za to, že jste na to upozornili. Co se týče zbraní, teď hovořím o situaci dosud, možná se to změní, to, co sloužilo jako odstrašující prostředek, bylo umístění raket Patriot v Turecku. Tím se eh, trochu to napětí eh, snížilo. Až dosud vyzbrojování nevedlo k tomu, že by se strany eh, snažily dohodnout, zasednout za vyjednávací stůl. Spíše to vedlo k stupňování násilí a k větším ztrátám na životech a k větším počtu uprchlíků. Někteří si myslí, že se musí nějak změnit ten poměr na obou stranách rovnice, ale my, humanitární pracovníci, se děláme starosti eh, s tím, že se nám nedaří prolomit ten, to politickou blokádu. Ti, co říkají, že jde pouze o politické řešení a že to samotné stačí ukončit utrpení syrského lidu, tak eh, ti mají pravdu samozřejmě. Můžeme tady říkat, že to je strašně náročné, a nebo můžeme říci, že přesto, že to je tak náročné, takže proto musíme něco udělat. A já jsem velmi ráda včera slyšela na Radě ministrů zahraničí, že mnoho z našich členských států začíná hovořit o tom, že musíme eh, tvrdě požadovat eh, dohodu, politickou dohodu. Pan Mitchell se ptal, jestli nemůžeme vytvořit nějaký prostor v rámci Syrii, kam bychom mohli eh, vést nějaké narazníkové nebo bezpečné pásmo, kam bychom vozili humanitární pomoc nebo nějaké humanitární koridory. Je to vůbec možné? V té oblasti blízko turecké hranice mezi bojovými liniemi a tureckou hranicí. Tam jsou teď namačkáni uprchlíci. A možná, že to násilí tam není až tak velké, ale podle mě to není trvalé řešení. Takové zóny ukazují, nebo zkušenosti s ním ukazují, že to není dobré řešení. Proč? protože to někdo musí chránit. Musíme tam mít eh, vojáky, které nemáme. A <clears throat> no, někdy dochází k nezamýšleným důsledkům, protože do, tam se vytvoří enklávy, kde se to násilí ještě vystupňuje že ty bezpečné zóny a nárazníková pásma to eh, se stává eh, místem, eh, kam se uchylují bojovníci, aby se odpočinuli nebo aby tam získali zbraně. A pokud tam tedy nebudeme mít bojové jednotky, my sami, mírové jednotky, které tam teď nemáme, tak se nejsme jistí, jestli by se tam podařilo uchovat nebo zachovat klid. A já říkám, že bych nechtěla vylučovat jakékoliv řešení, ale musíme vědět, za jakých podmínek by to mohlo fungovat. Toto by mohlo fungovat, pokud by tam byl, nějaké, eh, byl nějaký mírový sbor určité velikosti, aby stačil chránit tuto zónu, ale to teď k dispozici nemáme. Co se těch koridorů, <clears throat> podívejte se na Syrii, na mapu, to je obrovská země, odkud by ty koridory kam vedly, jak bychom je chránili. <clears throat> Zase to nechci vylučovat, ale nechci, eh, teď, zrovna teď to není úplně realistické řešení. To, o čem tady hovořila paní Nec, Jenom eh, vám k tomu můžu vlastně několik eh, čísel. 6,5 milionu lidí, kteří potřebují pomoc, se možná ta pomoc dostane k dvěma, k dvěma a půl milionu. A možná, že tam, kam tu pomoc dostaneme dneska, se nám je podaří dostat zítra. Co se týče těch komplexních programů, tam uznáváme, že zejména u sousedních zemí už nejde ani tak jenom o humanitární pomoc, ale jde tady o něco více. To jsou ta 3%, o kterých hovořil pan Brok. Takže musíme mobilizovat všechny prostředky v sousedství, ale kromě toho musíme přivést, nebo sem přivést další rotočné zdroje. Kdo tedy eh, by ještě mohl pomoci a co děláme, abychom eh, je získali? Teď mluvím za sebe a své spolupracovníky. My jsme nejaktivnější eh, v tom, že snažíme upozorňovat na ty již učiněné přístupy, které nebyly naplněny. Takže my objíždíme Eh, všechny země, včetně toho, že chodím na radu ministrů zahraničí. Mám tady tabulku, určitě jste to také dostali. To je naše, eh, naš aktuální materiál. Poslední stránka tohoto materiálu tady je, kolik kdo přislíbil poskytnout a kolik ve skutečnosti poskytl. <clears throat> Takže to. Eh, včera jsem jmenoval pět těch zemí, které eh, poskytly více než 10 milionů euro. A dva další ministři nezvedli eh, ruku a řekli, že také můžou dát víc peněz. Takže to děláme neustále, ale děláme to i ostatní. Chválíme Kuwait, který eh, poskytl 300 milionů dolarů. A další, nicméně například Rusko nic neposlalo, ani Čína, jenom Čína jenom málo. A my na to musíme pozorňovat. Takže já také vyzývám OSN, aby byla proaktivnější při jmenování těch zemí, které nedělají to, co by měly. Ta krize se dostala mimo eh, jakékoliv eh, měřítko. Pak jste se ptala eh, na těch 200 milionů z Evropské komise a co s nimi děláme, jaký to má dopad. My to dáme na potraviny, na lékařskou péči, na ochranu uprchlíků. To jsou peníze, které zachraňují životy. 50% je do Syrie samotné, 50% do okolních zemí. Pan Guterres by vám mohl říci, že jsme nejspolehlivějším partnerem Eh, Světový potravinový program vám to může potvrdit. Je to skutečně naprosto zásadní pomoc, která zachraňuje životy těch 50%, které jdou do Sýrie, tak eh, my tady to pečlivě dělíme na polovinu, která jde do těch vládou území a polovinu, která jde na území ovládaná opozicí. <clears throat> A kdekoliv můžeme, tak se snažíme dostat tu pomoc přes tureckou hranici. Celé evidentní je také to, že přesto všechno, co děláme, tak neustále narůstá ten nedostatek řešení této krize, jak už bylo řečeno, je politické. Je to nefér vůči humanitárním pracovníkům, kteří tady riskují svůj život ne, nemůžeme tu krizi se snažit jenom nějak zvládat a udržet při životě, ale musíme snažit zachránit co nejvíce životů. Co se týče eh, usídlování uprchlíků, paní Argentiny, My jsme přislíbili eh, poskytnout eh, dočasnou ochranu 50 tisícům eh, Syřanů. Stalo se, že výzva k tomu osídlení vedla k zhoršení podmínek. Například se to týkalo barmských uprchlíků v Tajsku. jich bylo 160 tisíc, oni přesídlili 60 tisíc a kolik si myslíte, že jich tam je dneska? Pořád 60 tisíc. UNHCR <clears throat> říká, že <clears throat> je pro ně komplikované pomoci lidem. A vím, že teď musím už končit pomalu. <clears throat> Takže musíme kolektivně zintenzivně eh, naše úsilí. Těch uprchlíků je teď 500 tisíc eh, v Syrii, 400 tisíc potřebuje pomoc, někteří už odešli, většina do Libanonu, tam žijí ve strašných podmínkách. My pomáháme UNDře co nejvíce. Křesťané Nejde jenom o křesťanské menšiny. Všechny menšiny jsou eh, ohrožené. A stávají se ty tragické případy, jako to, ten únos těch dvou biskupů. My musíme eh, chránit ty, kteří jsou ohroženi nejvíce, eh, staří ženy, děti a menšiny. Můžu eh, vám poskytnout více informací o tom, jak eh, řešíme ty nejvíce naléhavé případy. Teď na to není eh, čas, ale ráda sem přijdu znovu. Chci vám jen upozornit na to, že Rakousko iniciovalo mezi náboženský dialog v Sýrii a takové iniciativy bychom měli eh, podporovat, protože ty se snaží pomoci těm nejohroženějším. K postavení žen Snažíme se identifikovat v rámci humanitární pomoci nejvíce ohrožené ženy a jak jim můžeme nejlépe pomoci dochází ke znásilňování, to je teď velmi rozšířené a proto jsme si to stanovili jako cíl, je chránit zejména eh, eh, snažíme pomáhat UNHCR, protože je možné, že se to bude dále eh, šířit, to je největší riziko pro prchlíky. A teď eh, k mandátu OSN. Ta rezoluce o humanitární pomoci je teď asi eh, pravděpodobnější nebo snadnější přijat, přijmout než před několika měsíci, vzhledem k té zhoršující humanitární situaci. Ale pokud eh, na to nebudeme tlačit, tak je možné, že se to zase vypaří. Na závěr chci říci, kolik eh, Evropanů musí zemřít, abychom mohli dosáhnout dodržování humanitárního práva. Vidíte na potlesku, paní komisařko, který tady nezaznívá příliš často na tomto grémiu, podle představy komisařů. Vidíte tedy, že se těšíte velké podpoře a proto eh, mám pocit, že vám ho navrhnout, že se pokusím společně s kolegyně Žolí z DV a s panem Lamasurem z výboru pro rozpočet eh, sestavit společný dopis, který zašleme radě a komisi, kde požádáme o posílení finanční podpory uprchlíků v Sýrii. Pokud byste s tím takto souhlasila, tak já bych se té iniciativy chopil. Ano, děkuji. Děkuji mnohokrát.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 Dámy a pánové, prosím, posaďte se, přijde pan předseda Schulz.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 Die internationale? Frau Schulz. Dámy a pánové, srdečně vás vítám a se mnou společně pozdravte nositele Sacharovovy ceny za rok 2005 Damas de Blanco. Jsem hrdý na to, že máme společnou schůzi výboru pro zahraniční záležitosti pro rozvoj a podvýboru pro lidská práva společně s předsedou Evropského parlamentu Martinem Šulcem, kterého zde rovněž velmi srdečně vítám a jsem rád, že zde takto můžeme dnes vás přijmout. Trvalo příliš dlouho, než jsme měli příležitost předat Sacharovovu cenu za rok 2005 a já doufám, že toto bude navzdory všemu jasným signálem toho, že se zastáváme lidských práv eh, na celém světě a rovněž eh, výrazem toho, že odvahu, kterou jste projevili v země, kde panuje diktatura. Jsem velice rád, že jste nyní dnes s námi společně zde. A rád bych nyní navrhl, abychom krátce zhlédli video, Eh, o udělování ceny za rok 2005, kde jste bohužel tehdy ještě nemohli být přítomny. Teď. caminando. No ah, Otras veces hemos venido y podemos entregarla aquí, que es donde llega personal, no atención a la población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 no se encuentran hoy, desgraciadamente, con nosotros. Nosotras no recogeremos el premio hoy. Slovo má předseda Evropského parlamentu. Milé kolegyně a milí kolegové, vážené dámy a vážení pánové, Je mi velkou ctí a potěšením, že dnes zde máme naše vážené hosty z Kuby v Evropském parlamentu, že zde můžeme přivítat. Dámas de Blanco jsou nositelky Sacharovovy ceny za rok 2005 a já je zde, dámy a pánové, myslím si jménem všech zde přítomných a všech zde, kteří zde přítomně nejsou, srdečně vítám. Je to pro nás skutečně obzvláštní den, obzvláštní příležitost, že jste dnes mezi námi a my sdílíme vaše emoce. Věřte nám, že i pro poslance zde je to velice pohnutý okamžik. Sacharová cena za rok 2005 byla tento, v tomto roce také udělena Hávě Ibrahim a organizace Reportéři bez hranic, jejíž zástupci rovněž jsou přítomni dnes na naší schůzi. Já si myslím, že to je velice krásné, že jsou dnes i oni, i další nositelé Sacharovy ceny za rok 2005 a rovněž je zde srdečně vítám. Z důvodu, které se byly mimo naši i vaši kontrolu, nemohla být eh, Sachová cena za rok 2005 předána ve vaší přítomnosti. Evropský parlament hodnotí neustálo je a mírové snahy žen v bílém, dáma zde banko, úsilí o svobodu na Chubě. Eh, respektujeme a ctíme vaše angažovanost za demokratické základní hodnoty a základní práva. Vy jste zvolili bílou barvu, abyste symbolizovali mír. Tím, že kubánské úřady nechtěli vám tehdy eh, umožnit cestu do Evropského parlamentu, tak abyste mohli převzít cenu. Eh, již toto samotné bylo základním porušením lidského práva. To je právo, které je zakotveno v Všeobecném prohlášení o lidských právech, které spočívá v tom, že člověk může svobodně vycestovat ze své země a pak se do ní opět svobodně vrátit. Jakožto odvážné a tvrdošíné ženy, a já se proto obracím přímo na vás, na, i na čtyři děti dámy zde dole, i na dámu po mé straně zde nahoře. Vy, jakožto odvážné a tvrdošíné ženy, jste zvyklé na dlouhé cesty. Cesta z Kuby do Bruselu skutečně trvala déle než sedm let. Jsem potěšen, že vás zde dnes mohu přivítat, protože těchto sedm let ukazuje jednu věc. Žádná diktatura na světě, žádná, nedokáže natrvalo zastavit demokracii a proto je dobré, že jste dnes mezi námi. Vím, že je to pro vás těžké a vím, že to, co nyní řeknu, pro vás bude asi to nejtěžší. Spoluzakladatelky a tehdejší vedoucí osobnosti vaší skupiny že žen Bílém Launa Inés Polantoleno zemřela v roce 2011. Ona tedy již tuto cestu se touto cestou odebrat nemohla. A proto je velice důležité, že vy že tedy Laura zde sama přítomná u nás není, ale je přítomná v našich duších. A proto tady jasně říkám, my na ní nikdy nezapomeneme. Eh, Milá Berdo, před deseti lety, když váš manžel když váš manžel Achel Moja a Laurin manžel Hector Mazida Guterres během Černého jara byli zatčeni, tak tehdy vy dvě jste se rozhodli, že budete pokojně protestovat proti tomuto svévolnému zatýkání. Spontánně se k vám připojilo mnoho manželek, mnoho matek, mnoho dcer, aktivistů. Každé neděli jste demonstrovali na havanských ulicích a požadovali jste propuštění všech politických vězňů a takto to činíte dodnes. Od tohoto prvního dne Váše pokojné úsilí platí za symbol mírového kubánského odporu proti kubánské vládě, který se zasazuje za svobodu a důstojnost. To, o co vám jde, to podpoří, podporí tisíce známých i neznámých Kubánců a Kubánek, jak na Kubě, tak mimo Kubu. Na tomto místě bych tady rád vzdal úctu dvěm, které jsou dvou, které jsou velice důležité, a jsou to ti, kteří obdrželi Sacharovou cenu v roce 2002 a 2010. Osvata jak zemřel minulý rok při automobilové nehodě, ovšem jeho ideje žijí i nadále a stejně tak jako vy, i on a jeho památka, na kterou vzpomínáme, ovlivní budoucí generace kubánských aktivistů a aktivistech a doufáme, že nejen ovlivní, ale také inspiruje a povzbudí k tomu, aby své snahy nevzdávali. Milí, milé kolegyně, milí kolegové, vážení hosté, my jakožto Evropský parlament bereme na vědomí, že Raul Castro se snažil liberalizovat ekonomiku, posílit roli privátního sektoru a otevřít trh. Ale navzdory takovýmto reformním snahám a navzdory, či doufejme, v rámci takovýchto reform a změn, které, k tomu, které byly takto dosaženy. Navzdory tomu všemu Kuba zůstává jedinou zemí v Latinské Americe, která zakazuje i nadále jakoukoliv formu politické opozice. Ekonomické reformy na Kubě jsou jistě ano, ale nedoprovází je reformy politické. A proto já bych nyní tady poukázal na několik čísel. V roce 2012 Kubánská komise pro lidská práva zdokumentovala celkově 6 602 případů krátkodobého svévolného zatčení. To je o 50% více než v roce 2011. V roce 2013 do posud tady máme více než 1200 případů zatčení. Toto je mé osobné stanovisko a doufám také stanovisko převázné většinu členů Evropského parlamentu. A je jednoznačné, pokud kubánské vedení se pokládá za silné a je toho názoru, že je politicky legitimováno, že má politickou legitimaci a že může takto postupovat, pokud si to skutečně myslí, pokud si myslí, že má plnou podporu svého národa, pokud skutečně věří to, co prohlašují směrem na venek, totiž že celá Kuba stojí plně za svým vedením, v tomto případě by nepotřebovalo takováto čísla, žádná volná zatýkání, žádné potlačování opozice. Pokud se někdo rozhodne uskutečnit demokratické reformy a zavést demokratický režim, tak to znamená, že se cítí dostatečně silný na to, že se nemusí bát důsledků, e, nemusí bát toho, že má svůj národ proti sobě. Kdo ovšem národ potlačuje, ten se toho bát musí a kdo se národa bojí, tak tomu má svůj důvod a z dlouhodobého hlediska nikdy nevyhraje, neboť žádný národ se nenechá dlouhodobě potlačovat. Právo na svobodu projevu, na svobodu pohybu. To jsou základní lidská práva, která platí pro lidi na celém světě a žádná vláda nemůže svým občanům bránit, aby bojovali za takováto všeobecná lidská práva a nakonec vyhráli. Evropský parlament, jakožto parlament Evropské unie, má vztahy se s kubánským národním shromážděním a to díky parlamentnímu shromáždění Evropa a Latinská Amerika, tedy Eurolat a e, také e, pomocí Latinskoamerického parlamentu Palatino. Zároveň ovšem pravidelně vedeme aktivní dialog s kubánskou opozicí. A tato opozice chceme ji posílit. A dnes je to symbolickým aktem možné, tím, že vás uctíme. Vy jste skutečně dokázali nalézt cestu, jak se vyjádřit za velice obtížných okolností. Společně s vámi čekáme na den, kdy všechny Kubánci a Kubánky se budou moci otevřeně vyjádřit své mínění, aniž by se museli bát represálí. Já doufám, že toto základní právo bude garantováno brzy pro všechny občany na Kubě. Dámy a pánové, jsem přes, pevně přesvědčen o tom, že tento den přijde. Vážené dámy, bílém na cestě ke svobodě, k demokracii ve vaší zemi jste již ušli dlouhou cestu. Nyní ji berete okliku bez, přes Brusel, vaše cesta vede přes Brusel, ale buďte ujištěni, my zde jdeme na této cestě s vámi. Je mi velkým potěšením, že vám mohu, sice se spožděním, ale ním skutečně v realitě predat předat s hodou cenu za rok 2005.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 Un saludo para... Eh, Zdravíme předsedu Evropského parlamentu, poslankyně, poslance a všechny, kteří jsou zde přítomni. Nemám slov, požádala bych o minutu ticha, abychom si připomněli Lauru Poďan Toledo, která je nositelkou eh, Sacharovovy ceny a také za Osvalda Paja, kteří bojovali za demokracii a svobodu, takže prosím o minutu ticha pro ně. Se, señores y... Dámy a pánové, já zde zastupuji Damas de Blanco a chtěla bych, aby tuto cenu převzala Laura Pojan, která zde není s námi. Ona byla zakladatelkou. To byla žena, která položila svůj život, ale její slova přečte její dcera Maura, Laura Maria Pojan. Dobrý večer všem. Je pro nás velkou ctí vystoupit zde před vámi, abychom převzali tuto cenu, která nese jméno Andreje Sacharova, který je inspirací pro náš mírový boj. Chceme říci, že tuto cenu přebíráme jménem všech žen, které jsou člen, kami Damas de Blanco, protože bez jejich obětí bychom zde nemohli být na tomto schromáždění. Byla to dlouhá a obtížná cesta, ale nikdy jsme nestratili víru, že jednoho dne zde budeme mezi vámi, abychom vám mohli poděkovat za vaši podporu a hovořit o svých vítězstvích. Jsme matky, manželky, dcery Kubánců, kteří jsou ve vězení kvůli tomu, že chtěli využít svého práva žít podle svého svědomí, ale především jsme aktivistky v oblasti lidských práv. Jsme oddány boji za budoucnost, za lepší budoucnost pro naši zemi. Má matka řekla, má matka Laura Pojan, naše zakladatelka, řekla, že jsme jedna a je nás hodně. Jsme mírovým hlasem, který podporuje dodržování lidských práv a vítězství spravedlnosti. Budeme navždy sestrami. Byli jsme uráženi, v některých případech eh, opuštěny, pošlapány, jenomže naše důstojnost je silnější než nenávist těch, kteří nás utlačují. My nechceme hrát roli obětí, protože máme silnější moc. Jako říkal Mahatma Gandhi, máme moc pravdy. Naší zbraní je gladiola, emblém jara. Naše uniforma je bílá, symbol čistoty, spravedlnosti a míru. A naše síla je rostoucí počet našich členek. Náš boj není násilný. A proto jsme přesvědčeni, že zvítězíme. Máme před sebou ještě spoustu práce, abychom dosáhli svého cíle. Což znamená Kuba, která se bude řídit stejnými principy demokracie a tolerance jako Evropská unie. A proto je velmi důležité, že jsme zde dnes mezi vámi. Dnes sem přinášíme hlas mužů a žen, všech politických eh, přesvědčení všude v naší vlasti, kteří jsou vězněni a otlačováni násilným způsobem, protože si myslí a jednají jinak než poroučí vláda, protože my jsme nedílnou součástí tohoto lidu. Děkujeme za solidaritu. My chceme aby ty oběti, aby ty jejich oběti nebyly zbytečné. Prožíváme zvláštní období naší historie a solidarita Evropy s nejlepšími zájmy kubánského lidu je klíčová pro náš osud a my věříme, věříme ve vás a počítáme s vámi. Děkujeme za vaši podporu. Kuba bude svobodná a demokratická. Tobě, Lauro Pojan, věnujeme tuto cenu svobodu kubánskému lidu. Děkuji všem. Signora Soler, signora Polan, herzlichen Dank. Děkuji oběma dámám za jejich vystoupení, které velmi podporujeme, jakožto i podporujeme velice jejich práci. Já bych nejdříve poprosil paní předsedkyni výboru pro rozvoj, paní Žolí, o slovo. Merci, cher collègue. Děkuji, pane Broku. Paní Berta de Sánchez, Soles Fernández, paní Belkis, Cantilo Ramirez, Rachy Dolora, Labrada Palan a ti, kteří je doprovážejí Blanka Reněska Spalan a Ellen Relinka. Je pro mě velkou ctí pro vás jako předsedkyně výboru pro rozvoj tady dnes promluvit po tomto eh, dojemném projevu. A chci říci, že ta volba, kterou mý kolegové učinili v roce 2005 a přidělením eh, Sacharovy ceny dámám bílem, byla výbornou volbou, protože vy bráníte svobodu myšlení, svobodu ducha a váš pacifistický postoj každou neděli a vaše pozitivní kroky eh, a působení na kubánské obyvatele Eh, jsou naději pro budoucnost a jsou naději pro mír a s tím, že by měl být skončen eh, režim, eh, pod kterým musí žít obyvatelé Kuby už více než nebo téměř 60 let. Vy jste nadějí Kuby, vy je stělesňujete a jsou to ženy, jako jste vy a jsou to muži, jako vaše manželé, jako vaši synové kteří představují eh, budoucnost Kuby. My víme, že svoboda a demokracie eh, vás čeká, takže vám mnohokrát děkujeme za všechno, co děláte jménem celého světa a děkujeme vám za váš mírový odpor a děkujeme vám, že jste sem přijeli po tak dlouhé době. Herr Chip, Sie haben Pan Čip má slovo za eh, podvýbor pro lidská práva. Děkuji, pane předsedo. To je opravdu vzrušující situace. Protože dámy v bílém dnes po osmi letech eh, mají právo převzít svou cenu, kterou si zasloužili. A o které rozhodli europoslanci. Připomenu, že iniciátory byli španělští kolegové, ale také zde byla celá řada osob ehm, z východní a střední Evropy. Já třeba sám jsem z Polska. My jsme také podpořili vaši kandidaturu. Považovali jsme to za svůj závazek. Jsem velmi rád, že jménem podvýboru pro lidská práva můžeme vyjádřit vděčnost za to, co vy děláte za vaše přesvědčení, za to úsilí chránit eh, lidskou důstojnost a tichem a bílou barvou jste dosáhli toho, co se zdálo neporazitelné. Porazili jste sílu režimu. Dnes můžete převzít eh, tuto cenu a můžete být eh, spokojeni s tím, že jste ochránili důstojnost kubánských bojovníků za lidská práva a demokracii, že jste bránili důstojnost všech Kubánců. V tak radostných okamžicích eh, musíme vzpomenout na to, že máme ještě několik laureátů, kteří si nepřebrali Sacharovovu cenu udělenou Evropským parlamentem. Například pan Huje, nositel le Sacharovovi ceny, nebo tež kubánského bojovníka Guillerma Faniase, který doplňuje trojici kubánských laureátů. Dále syrského bojovníka za lidská práva, pana Rezana, nositele Sacharovovy ceny z roku 2011. Po deseti letech se následky černého kubánského jara rozptýlily, abyste mohli přicestovat sem. I když ta cesta ještě není u konce, je před vámi a před kubánským lidem ještě spousta práce, ale já věřím, že ti laureáti, kteří si nepřevzali svoji cenu, včetně Gierma i syrského laureáta, že i oni budou moci brzy přijet a převzít tuto cenu. A zároveň uděláme vše, co je v našich silách, abychom je zde mohli stejně vřele přivítat jako vás. Srdečně děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní má slovo paní Boskurt na dvě minuty. Chair. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy Bílem, vážení kolegové, konečně jste tady po osmi dlouhých letech. Konečně se s vámi setkáváme. Já jsem eh, hovořím jménem delegace pro vztahy se státy Jižní Ameriky. Jsem velmi ráda, že vás tady mohu přivítat na tomto slavnostním předání Sacharovy ceny. Jsem ráda, že konečně můžete navštívit Evropský parlament a můžete konečně převzít cenu, kterou jste dostali. Už v roce 2005 bojujete za lidská práva a demokracii na Kubě. Vaše práce je příkladná a byla inspirací pro mnoho dalších. Každý rok, každý týden, každou neděli procházíte havanskými ulicemi a <clears throat> voláte po svobodě. A dnes jste tady eh, v Evropském parlamentu <clears throat> Kuba je sice ostrovem, ale není izolovaná eh, a nemůže být chráněna před vývojem ve zbytku světa. My vníváme některé pozitivní kroky vaší vlády, například zrušení vízového, vízové povinnosti pro Kubance, kteří chtějí vycestovat, ale bude to také užitečné pro ty, kteří se chtějí přesvědčit o tom, co se na Kubě eh, děje jsou podnikány kroky přibližující Kuba Evropskou unii a my doufáme, že tyto pozitivní kroky budou následovány dalšími v budoucnosti a že to jednou povede k plné, úplné demokracii na Kubě. Vážené dámy Bílem, můžete počítat s naši podporou a také s podporou naší delegace, které já předsedám. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a nyní koordinátoři na dvě minuty. Jako první má slovo pan Salafranka za frakci EPP. Děkuji, pane předsedo. Jak říkal předseda Evropského parlamentu v roce 2003, byla velká vlna zatýkání, která zasáhla mírové disidenty, ochránce lidských práv, například Raul Rivero, fotograf Omar Rodriguez nebo Rolando Arroyo. Ten byl odsouzen na 27 let. Tento parlament odsoudil tyto kroky a navrhl Damas de Blanco na Sacharovovu cenu. Jak říkal ten člověk, jehož jméno nese Sacharovova cena, je třeba dát hlas těm, jejichž hlas není slyšet. V životě nejsou svědectví, jsou lidé, kteří přinášejí svědectví. Nejsou v životě příklady, jsou lidé, kteří jdou příkladem. To jsme dnes slyšeli. Byli poraženy, uraženy, pošlapány, ale nevzdali se a hájili svobodu svých eh, drahých a celého kubánského lidu. A proto dnes po osmi letech eh, tento parlament eh, uznává úsilí těchto odvážných eh, osob, které bránili svobodu a důstojnost a odkaz Laury Pojan. A chci připomenout také Osvalda Paja a jeho slova, která zazněla ve Štrasburku v našem plenárním sále. On říkal, že nemá v srdci nenávist, ale že říkal těm, kteří je utlačují, že strachem je neporazí. A já chci říci, že v tomto boji za důstojnost a svobodu nejste sami. Děkuji, pane předsedo. Paní Gomes za frakci socialistů a demokratů. Drahé eh, přítelkyně Damas de Blanco, jsme velmi rádi, že vás zde můžeme mít. Eh. Předáváme vám tuto cenu. A je to pro nás velká čest, protože vy bojujete za svobodu, za práva vašeho lidu. Má frakce socialistů a demokratů byla jednou z frakcí, která se stavěla proti embargu vůči Kubě, protože jsme viděli, že se to používalo jako zbraň proti kubánskému lidu, že režime, režim na Kubě používal toto embargo jako zbraně proti kubánskému lidu a nebyla to zbraně na podporu svobody. Naštěstí americká administrativa to pochopila, zrušila toto embargo a to umožňuje všechny ty změny, které samozřejmě podporují boj těch, kteří stejně jako vy bojují za svobodu a bojují silou svého přesvědčení. Já jsem jedna z mnoha poslanců tohoto parlamentu, která také prožila diktaturu a velmi si ceníme tohoto boje za svobodu. A proto vám říkám, že my, socialisté a demokrati, stojíme po vašem boku. Budeme pracovat na tom, aby diktatura dospěla ke svému konci, aby Kubánci se mohli těšit všem právům a svobodám. My víme, že Kubánci jsou připraveni na demokracii, jsou připraveni na svobodu jako všichni ostatní na světě. Děkuji vám za váš boj a budeme s vámi a jednou oslavíme svobodnou Kubu. Frau Nates für die liberale Fraktion. Děkuji mnohokrát a nyní za frakci liberálů. Damas de Blanca. Damas Blanco, Mr. President, Mr. Chairman, Madam. Pane předsedo, jménem Aliance liberálů a demokratů v Evropském parlamentu vás eh, chci srdečně přivítat eh, v Evropském parlamentu po tak dlouhé době, po osmi letech od doby, kdy, jste, eh, kdy, jste, kdy vám byla udělena Sacharova cena. Dnes konečně máme příležitost vám ji předat, protože jsme chtěli uctít váš protest, který jste prováděli za velmi obtížných okolností a který upozorňoval na osud eh, politických eh, disidentů, protože jste kritizovali nedostatek politických svobod na Kubě. A dnes samozřejmě také uctíváme památku a odvahu Laury Ines Pojantoledo, vaší zakladatelky, která již bohužel zemřela. Političtí eh, vězňové, na jejichž osud jste upozorňovali, již naštěstí byli propuštěni. Nicméně od roku 2005 v oblasti politických práv a svobod se nic moc zásadního eh, na Kubě nezměnilo. <clears throat> Situace v oblasti lidských práv se možná trochu zlepšila, ale rozhodně ne dostatečně. A proto váš protest eh, pokračuje a čím dál, každý den čím dál tím více žen se připojuje k vašemu hnutí Dám eh, Bílem a upozorňuji mírovým protestem na ta práva, která jsou dnes stejně relevantní, jako byla v roce 2005. Podle Human Rights Watch je Kuba jedna, eh, jedinou zemí v Jižní Americe, která potlačuje téměř všechny formy politického protestu. A je politování hodné, že tolik z politických vězňů, kteří byli ve vězení za Fidela Castra, jsou ještě pořád ve vězení a že prezident Raúl Castro eh, používá eh, různé taktiky pro to, aby potlačil protesty těch, kteří chtějí eh, čistě vykonávat svá občanská politická práva. Jediným světlem takto ponuré atmosféře je pouze to, že došlo k uvolnění 50 let trvajících eh, omezení eh, vycestovat z Kuby, což je eh, také důvod, proč jste se vy mohli konečně odhodlat k této cestě do Bruselu, abyste fyzicky převzali cenu, kterou jste tehdy dostali. A my vám k tomu srdečně blahopřejeme. Thank you. Tenok ECR. E e eh, pane předsedo parlamentu, pane předsedo výboru. Dámy v bílém, já bych vám také jménem naší politické skupiny, jménem evropských demokratů a reformistů chtěl přivítat, eh, poděkovat. Já si pořád pamatuju, že v roce rok 2005 eh, já jsem byl jeden z těch, kteří hlasovali pro udělení Sacharovy ceny vám Teď je konečně chvíle, kdy je můžete převzít. Kuba eh, bohužel je pořád eh, komunistickou diktaturou, která možná eh, je trochu mínější, než byla před deseti lety, ale přes sliby Raula Castra a přes některé ekonomické reformy to rozhodně neznamenalo uvolnění politické situace nebo dodržování základních práv. Kuba jedinou zemí v Jižní Americe, která eh, potlačuje jakoukoliv kritiku režimu. Podle organizace Freedom House je Kuba jedním z nejrepresivnějších eh, režimů na světě. Eh, Reporters Without Borders ve své zprávě zařazují Kubu na jedno z posledních míst v žebříčku zemí, které nejvíce potlačují svobodu médií. V lednu tohoto roku Eh, se ve vězení nacházelo 90 politických vězňů nebo čekali na odsouzení, bylo jich více, než jich bylo eh, před rokem. 160 eh, politických vězňů bylo v letech 2014-2014 propuštěno, ale bylo to víceméně v důsledku tlaku, tlaku španělské vlády a katolické církve. Většina z nich byla donucena ek do emigrace a jejich obvinění pořád trvají. Kuba je, to je trochu zvláštní, eh, eh, členem eh, Rady OSN pro lidská práva, kam byla zvolena v roce 2009. A já bych jménem naší skupiny chtěl poblahopřát, vám poblahopřát a přivítat vaši odvahu a vaše hnutí Ať je svobodná a demokratická Kuba. Kastrův režim nemůže trvat věčně a chci také vzdát čest vzpomínce Laury Pojan. Děkuji. Herr Belder. Pan Belder. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. i mou politickou skupinu velice těší, že která se jmenuje Evropa, svoboda a demokracie, těší, že zde mezi námi jsou dámy v bílém z Kuby a že mohou osobně převzít Sacharovou cenu. Bojujete za demokracii a svobodu na Kubě za jiných podmínek než my zde. My si ty okolnosti na Kubě téměř ani nedokážeme představit. Chtěli bychom vás podpořit ve vašem úsilí právě pomocí Sacharovovy ceny. A já bych vám chtěl osobně poblahopřát k tomu, že vám byla cena udělena. Evropská podpora organizace ženy bílém a dalších nezávislých eh, osobností o skupení na Kubě je důležitý, neboť nedávno bylo řečeno, že i nadále na Kubě existuje e, potlačování a zastrašování a že reformy postupují pouze velice pomalu, to vy jistě sami dobře víte. Byl jsem ohromen tím popisem osobní situace blogera Sancheze na Kubě, který říká, že Eh, toto. Jsem neustále kontrolován, je to totalitární systém, každá část života může mít zničena rodina, profesní, sociální tvá, pověst, všechno. Konec citátu. Mé dámy v bílém, eh, dokud bude stávající politický systém na Kubě u moci, chceme my eh, zde z Evropy podpořit tu jinou alternativní Kubu. Vy jste zásadní pro tuto Kubu. Señoras y señores, señor Dámy a pánové, pane předsedo, dnes jsme zde ne kvůli hodině dobré vůle. Jsme zde kvůli tomu, že se odehrály změny je zde mezinárodní politický tlak. Jsme zde proto, že jsme plné víry a naděje, že v takový den, jako je dnes, po osmi letech můžeme převzít cenu Andreje Sacharova. Cenu, kterou nám dali poslanci tohoto parlamentu a tím nám vyjádřili důvěru. Vězte, pane předsedo, že my, Damaset Blanco, vaši důvěru nezradíme. Náš boj bude pokračovat, náš boj je upřímný, náš boj je mírový, protože jsme ženy, které milují rodinu, jsme ženy, které milují život, ale jsme ženy, které se naučily mnohem více milovat svou vlast a náš život eh, a náš boj pokračuje. Děkujeme vám za vaši důvěru, náš boj pokračuje a bude pokračovat, dokud eh, nebudeme mít propuštěny naše muže, ale dokud nebudeme mít také novou Kubu, která bude dodržovat lidská práva, kde bude existovat eh, právo a kde bude Kuba bez Kastra a jeho rodiny. Vážené dámy v bílém, chtěl bych vám ještě jednou poblahopřát k Sacharově ceně hlavně za práci, kterou jste odvedli pod vedením Laury Polián, jste od Černého jara 2003 prokázali obrovskou odvahu. A právě mě tady přišlo na mysl, my jsme nalezli podobná slova pro svobodu a zasazování se lidská práva, my a vy, ale je to velký rozdíl. Nás ta slova nic nestojí. Vy ohrožujete za tato slova svou svobodu a své životy. To je velký rozdíl a vy jste skutečně prokázali velkou odvahu. A myslím si, že to vás ve vaší práci dělá tak ojedinělé pozoruhodné a tím jste příkladem pro nás, abychom ne vždy sledovali pouze zájmy a ekonomické otázky, ale bychom také vždy zároveň viděli, že lidská práva, právní stát a demokracie mají zásadní význam. Vidíme, že kubánské vedení zahájilo reformy. Právě na základě špatné hospodářské situace tady došlo k otevření v oblasti ekonomiky, ale my víme z naší evropské zkušenosti, z naší historie, že blahobyt a sociální spravedlnost pro občany je pouze v případě, když se to pojí s lidskými právy, právním státem a demokracií. A z tohoto důvodu by měly být tyto podmínky splněny na Kubě a my vás v tom budeme i nadále podporovat. Mě skutečně zastrašila ta čísla, která jsem neznal, to, jak to jmenoval pan předseda Schulz, ta zatýkání v minulém roce a v letošním roce. I zde musíme tedy eh, bohužel konstatovat, že v otázkách svobody nedošlo k pokroku a myslím si, že část mé země byla v nesvobodě, tedy dvakrát jednou celá země v totalitárním systému a potom část mé země. A tady je vždy důležité, aby neexistovala jedna jediná strana. Je třeba prolomit systém jedné strany. To má zásadní význam pro rozvoj svobody. Je třeba, aby lidé měli výběr, aby politikové spolu mohli soutěžit, mohli si konkurovat a tak eh, se zasovat o zájmy občanů. A myslím si, že v vaší zemi a doufám, že i v celé Latinské Americe bude dosaženo pokroku, aby mohlo být dosaženo cíle, cíle vašeho cíle nezávisle na to, zase jedná o pravicovou či levicovou diktatoru. V tom není rozdíl a doufám, že na tomto základě budeme moci i nadále spolupracovat. Pro mě musím osobně říct, že je to krátcí den. Já jsem byl již v roce 2005 předsedou výboru AFET a navzdory mnohým pozváním, abych odcestoval do Kuby, jsem, za to poz, jsem tam prostě nikdy nejel, ta pozvání jsem odmítal, dokud nebude předána tato cena. Takže ode dneška mohu jet na Kubu. Mám velkou radost, přeji vám krásný zbytek dne a vše nejlepší a mnoho štěstí. Ona,